I will indicate it. Ja, liebe Kolleginnen und Milé kolegyně, milí kolegové, Srdečně vás všechny zdravím na dnešním zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Narůstající význam rozpočtové kontroly je zjevný i e, v tom, že nám byl dnes přidělen právě tento velký sál. Pravděpodobně se počítalo i s větší pozorností. E, v každém případě téma, které dnes budeme projednávat, je pro Evropskou unii a e, její občany natolik důležité, že stojí za to, abychom e, s velkou angažovaností se do tohoto tématu vrhli. Napřed několik formalit. Pořad jednání jsme vám e, již rozdali a chci poukázat na to, že generální ředitel agentury OLAF pro potírání zločinu žádal výbor ve svém dopise, aby nás eh, mohl seznámit s posledními eh, nálezy výboru pro dohled a dalšími fakty na základě meziinstitucionální dohody a také eh, v zájmu dobré spolupráce mezi evropskými institucemi jsem s tím souhlasil Eh, eh, nicméně požádal jsem pana generálního ředitele, aby eh, byl co nejstručnější ve svém vystoupení a aby tudíž poskytl i prostor poslancům k dotazům. Na to jsem chtěl poukázat, protože asi ne všichni jste o tom byli písemně informováni. Máte dotazy nebo připomínky k pořadu jednání? Nikoli, takže pořad je takto schválen. A chci ještě upozornit, že e, opět máme k dispozici tlumočení. Srdečně za to děkuji. Tato schůze je veřejná a je přenášena e, internetem. Dámy a pánové, můžeme nyní přistoupit ke schválení zápisů ze e, schůze 6. listopadu 2012. Máte k tomu připomínky? Není tomu tak, tudíž je tento zápis eh, z 6. listopadu 2012 schválen. A dámy a pánové, můžeme přistoupit k bodu eh, pořadu číslo 4, udělení absolutoria za rok 2011. A na tomto místě bych eh, chtěl přivítat pana komisaře pro zemědělství. Vítejte mezi námi, pane komisaři Čološi, vítejte v našem výboru pro rozpočtovou kontrolu je Mikuláše a možná, že to má také hlubší význam. V tento den tedy na Mikuláše v Německu, se eh, lidé v Německu obvykle domnívají, že se mají rozdávat dárky, eh, mezi nimi se objevují eh, často i potraviny, což není samozřejmost v mnoha zemích světa a myslím, že mm, dlužno upozornit, že je velkým úspěchem zemědělské politiky Evropské unie právě to, že eh, dokáže zajistit dostatek potravin pro své občany, dokonce eh, eh, přemíru, protože mnohé potraviny se vyvážejí do jiných zemí světa. Pokud je o dnešní pořad eh, jednání, tak eh, v rámci bodu číslo čtyři nám jde také o nálezy a připomínky účetního dvora. Zástupci účetního dvora jsou ostatně přítomní a je to pan Augustin Kubík a paní Raza Budbergite. Doufám, že jsem je, jejich jména vyslovil správně. Srdečně vás vítáme a v průběhu jednání dostanete slovo. Ale Napřed bych chtěl udělit slovo panu Gajerovi a eh, poté eh, dalším členům a zástupcům účetního dvora. Pane Gajere, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a přeji všem dobré ráno. Obzvlášť eh, Děkuji panu komisaři Čološovi za jeho přítomnost a ochotu diskutovat s námi. Děkuji také váženým členům účetního dvora. My dnes máme co dočinění s eh, významným bodem v rámci udělení absolutoria za rok 2011. Jednak eh, rozpočet v zemědělské politice eh, po pohledneme-li na oba pilíře dohromady, největším rozpočtovým eh, dílem nebo rozpočtovou položkou EU a na straně druhé je zde věc, která nám nenechává klidu, totiž eh, kromě eh, politiky výzkumné je právě politika zemědělská tou, kde chybovost při provádění a čerpání rozpočtového plánu v roce 2012 oproti kýženému trendu stále narůstající. Nekleslo to. Ta chybovost se v rozvoji eh, venkova a v jiných oblastech vyhoupla na 7,7%, což je zneklidňující. A je to oblast, která nám působí velké starosti. protože podle analýzy účetního dvora je to tak, jak to již známe z regionální politiky. Totiž má to značně co dočinění s kontrolními a dohledovými eh, mechanismy členských zemí, že tato chybovost narůstá. To znamená, že i zde se potýkáme se situací, kterou známe i v jiných oblastech a eh, je to skutečně Eh, svízelné a eh, nepříjemné, eh, protože evropský rozpočet by se měl postupně snižovat, smršťovat a ti, kteří to v radě zastávají, to také balí do záminky, že právě ono ona lepší výdajová politika a efektivnější výdajová politika by um, se o to měla zasloužit. Kdo chce tyto nižší výdaje neboli better spending, ten eh, by měl s tím začít především doma aby, eh, a dát do pořádku své kontrolní systémy. To je obvykle moje odpověď na takovéto názory. Nicméně my bychom se dnes měli poradit s panem Čološem, eh, jak tuto situaci co nejrychleji napravit. Měli bychom do dubna, obvykle je to do května, ale letos do dubna, vydat rozhodnutí o absolutoriu a na základě skutečnosti, že plenární sál v Bruselu nám stále ještě není k dispozici, tak budeme muset toto rozhodnutí učinit již na plenárním zasedání v Dubnu pod eh, eh, větším tlakem v rámci takzvaného six months rolling program. Tady je nutno tedy učinit rozhodnutí již eh, v dubnu. Komisí bychom měli ehm, udělit absolutorium eh, za eh, souhrný rozpočet EU v roce 2011, ale současně musíme nabádat komisi, aby učinila vše, co je v jejich silách a zlepšila kritickou situaci právě v těch problematických oblastech. A o tom bychom dnes měli hovořit s panem komisařem Eh, Čološem. Tolik z mé strany úvodem a děkuji za pozornost. Děkuji, pane kolego Gajere. A současně bych rád nyní udělil slovo zástupcům Evropského eh, účetního dvora. Nevím, kdo chce začít, pan Kubik nebo paní Budbergite. Pane Kubiku, prosím. Ano, vážený pane předsedo, vážená poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, vážený pane komisaři Čološi, dámy a pánové. Eh, je mi ctí, že vám dnes mohu představit výsledky práce Evropského účetního dvora eh, při konkrétním vyhodnocení eh, zemědělství, trž, trh, nebo tržní a přímá podpora, což máme stanoveno v kapitole 3 výroční zprávy roku 2011. Toto hodnocení se vztahuje na výdaje z Evropského záručního zemědělského fondu, což představuje nějakých 44 miliard eur v roce 2011 a, a činilo to více než třetinu rozpočtu EU. Tento rok jsme poprvé vypracovali dvě samostatná specifická hodnocení v oblasti zemědělství, jedno pro fond EAGF eh, e a druhou, eh, druhé hodnocení pro rozvoj venkova. Eh, a to v reakci na opakované žádosti orgánů dělících absolutorium, které chtěli mít lepší přehled o jednotlivých politických oblastech, jednotlivých politikách. Dovolte, abych za, začal nejprve hlavními závěry. Za prvé, nejpravděpodobnější eh, chybovost u plateb z AGF e v roce 2017 odhaduje na 2,9 a to na základě prověření náhodného vzorku 180 plateb. Druhý závěr. Kontrolní eh, systémy, které jsme auditovali, eh, jsme shledali částečně efektivními při zajišťování zákonnosti a řádnosti pladeb. Takže v tomto hledu je situace podobná jako v loňském roce. Tento závěr se opírá eh, o eh, analýzu integrovaného eh, administrativního a kontrolního systému IEX v šesti platebních agenturách. A do třetice nové dobrovolné zajištění postupu assurance, což bylo auditováno ve dvou členských státech, tak tam byly nedostatky, které snižovaly jistotu, kterou tento postup skýtá. A nyní podrobnější závěry. Pokud je o chybovost, jaké chyby jsme nalezli? Jistě nepřekvapí, že většina chyb eh, se týkala eh, nadhodnocení eh, deklarovaných oblastí pozemků, protože 90 výdajů v tomto fondu představují přímé platby zemědělcům. Většina těchto nadhodnocených registrací představovala endovinálně méně než 5 tedy 5 představilo to nadhodnocení. Větší chyby eh, to byly případy, kde byla eh, nesprávně vyhodnocena a zaznamenána v systému LPIS, tedy identifikačním systému eh, pozemků, způsobilo z trvalých pastvin. A jak výsledek za rok 2011 vychází ve srovnání s chybivostí za rok 2010? V loni byla Eh, chybovost vyhodnocována a prezentována pro celé zemědělství, to znamená společně Fond AGF e a eh, Fond pro eh, rozvoj venkova a chybovost loni činila 2,3%. Abychom tedy mohli srovnat léta 2010 a 2011, musíme se podívat na kombinovanou chybovost u obou hodnocení zemědělství. Společně to činí 4%. Nicméně 0,2% z této chybovosti připadá na změnu v metodice EUD, pokud je o to, jak zacházíme eh, s nesrovnalostmi či s porušením pravidel pro podmíněnost. Eh, za chvilku se k tomuto tématu ještě vrátím. Eh, v reálných, v reálných cenách, tedy v, reálných, v reálné hodnotě, Nárůst chybovosti za celé zemědělství meziročně mezi roky 2010 a 2011 činí 1,5 z 2,3 v roce 2010 na 3,8 v loni. Navýšení o 1,5 je dosti výrazné, nicméně tento nárůst je třeba interpretovat obezřetně. Nejpravděpodobnější chybovost, kterou zveřejnil účetní dvůr, eh, se nachází mezi horní a spodní chybovostí. Eh, statisticky vzato je normální, že nejpravděpodobnější chybovost může eh, fluktuovat, mezi tí, touto horní a dolní hodnotou mezi ní, ale jakožto kontrolor bych rád řekl, že musíme být opatrní a vyčkat ještě několik let, než stanovíme, zda eh, výsledek za tento rok představoval pouze normální statistickou fluktuaci v chybovosti, anebo eh, zda ve skutečnosti je známkou zhoršení celkové kvality řídicích a kontrolních systémů. Vývoj chybovosti v příštích letech nám poskytne spolehlivější informace v této věci. A nyní se vraťme k problematice podmíněnosti. Eh, jakým způsobem jsme změnili svůj přístup? Jak jsem zmiňoval v roce eh, v dáce za 2011 EUD poprvé zahrnul porušení pravidel podmíněnosti v kalkulaci chybovosti, eh, protože se domnívá, že takováto porušení pravidel mají dopad na platební podmínky. Všichni příjemci podpory z EU musí dodržovat požadavky v oblasti podmíněnosti. Pokud zemědělci poruší tyto požadavky, pak se jim snižuje podpora. Rád bych zdůraznil, že z důvodu technických a z důvodu proveditelnosti naše kontroly nemohou řešit všechny povinnosti v oblasti podmíněnosti. Proto eh, jsme kontrolní činnost omezili pouze na, některé požadavky. Eh, jak jsem již řekl, dopad eh, chybovosti na tyto eh, vybrané eh, v souvislosti s těmito vybranými požadavky na podmíněnost představují 0,2 Ovšem vzhledem k omezenosti rozsahu kontrolovaných závazků v oblasti podmíněnosti je třeba tuto chybovost vyhodnocovat velmi opatrně a nevnímat je jako celkové hodnocení dodržování podmíněnosti ze strany eh, zemědělců. Nyní se podívejme eh, na hodnocení systému, který jsme vyhodnotili jako částečně efektivní, protože pokud je o systém IACS, EUD shledal, že systém na platebních agenturách, které jsme navštívili, eh, je negativně ovlivněn nepřesností údajů v různých databázích, jako jsou identifikační systémy pozemků, Eh, nebo databáze eh, nároku eh, na platby a také nesprávným administrativním zpracováním žádostí ze strany platebních agentur. Slyšeli jsme, že systémové chyby v řídicích agenturních systémech, které jsme zaznamenali a hlas, nahlásili již v předchozích letech, nebyly napraveny a i nadále mají za následek nesrovnalosti v platbách. Tyto chyby, tyto slabiny se týkají například eh, nesprávné klasifikace eh, užití půdy či eh, nadhodnocení způsobilých pozemků v systému LPIS. Také se týkají nesprávné aplikace koncepce zjevné chyby, obvious error. EUD také znovu provedl měření parcel, znovu tedy přeměření parcel, to jsme prováděli Eh, kontrolovali jsme tedy eh, měření platebních agentur během jejich kontrol přímo v terénu. Ve třech členských státech eh, se naše výsledky lišily od toho, co nahlásily platební agentury. Dále jsme hodnotili nový dobrovolný postup posílení assurance, tedy jistoty, kterou poskytá kontrola, což provádějí certifikované orgány. A nyní se podívejme na naše hlavní doporučení. Za prvé, EUD e, konstatuje, že nápravné kroky podniknuté komisí tím, že, byly zavad, že zavedeno povinné hodnocení kvality u systému e, LPIS, má klíčový význam pro křížové kontroly e, podpor vyplácených na plochu. Nicméně na základě letošních kontrolních závěrů a zjištění EUD doporučuje, aby správné vyhodnocování bylo zajištěno správné hodnocení způsobilosti stálých pastvin. Také komise by měla podrobněji monitorovat to, zda platební agentury napraví chyby eh, zjištěné v jejich správních a kontrolních systémech. Je třeba také zlepšit kvalitu kontrol přímo v terénu a konečně eh, koncepce a kvalita eh, práce prováděné certifikačními orgány se musí zlepšit, tak abychom měli dostatečné hodnocení zákonnosti a řádnosti Eh, transakcí eh, ze strany platebních agentur. Děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, jsem vám k dispozici pro případné dotazy. Děkuji. Thank you very much, Ms. Eh, děkuji vám, pane Kubiku. A nyní přímo dávám slovo paní Burgbegite. Prosím, máte slovo. Mr. Chairman. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážený pane komisaři, dámy a pánové, je mi potěšením prezentovat zde kapitolu 4 eh, výroční zprávy EUD za rok 2011, která se týká oblasti rozvoj venkova, životní prostředí, rybolov a zdraví. Stejně jako můj, eh, jak již zmínil tady můj kolega Kubik, eh, je to poprvé, kdy byla věnována samostatná kapitola těmto oblastem. Provozní výdaje činí 13,9 miliard eur, což představuje 10,7 rozpočtu EU z čehož rozvoj venkova eh, eh, má 12,4 miliard eur. Výdaje na rozvoj venkova eh, se zakládají na spolufinancování a vztahují se jak na, týká se to jak opatření vázaných na plochu, tak nevázaných na plochu. Mezi opatření vázaná na plochu patří agroenvironmentální režimy, mezi opatření nevázané na plochu, na plochu patří investice do modernizace zemědělských podniků. Závěr EUD vypadá tak, že platby za rok 2011 na rozvoj venkova, eh, životní prostředí, rybolov a zdraví eh, vykazovaly významnou chybu, chybu na tranici významnosti a že eh, zkontrolované systémy dohledu a kontroly byly částečně efektivní, částečně účinné. Proč jsme dostáhli tohoto závěru ohledně Um, transakcí a systému. Pokud jde o věcné testování transakcí, EUD eh, zkontroloval vzorek 178 průběžných a konečných pladeb, z čehož 160 souviselo s rozvojem venkova. 57 z těchto plateb eh, vykazovala jednu či více chyb, eh, s tím, že četnost výskytu chyb byla vyšší u rozvoje venkova než v oblasti životní prostředí, rybolov a zdraví. Nejpravděpodobnější chybovost byla eh, odhadnuta na 7,7 To potvrzuje prohlášení EUD z loňského roku, že výdaje v oblasti rozvoje venkova eh, jsou obzvlášť náchylné k chybám. Eh, největší část nejpravděpodobnější chybavosti, chybavosti připadá na způsobilost opatření nevázaných na plochu, což je částečně dáno často příliš složitými pravidly a podmínkami způsobilosti pro tato opatření. Tyto chyby souvisely se skutečností, že e, projekt samotný nebo jeho část nebo dokonce konečný příjemce e, nebyl způsobilý v rámci příslušného opatření. E, mnoho chyb bylo zjištěno tam, kde mezi, tam, kde koncovní příjemci byly veřejnoprávní orgány, například obce či samotná platební agentura. Bylo tomu tak obzvlášť tehdy, kdy šlo o postupy zadávání veřejných zakázek, protože nevždy byla dodržována pravidla. Například, když rozhodnutí o udělení eh, zakázky jinak než prostřednictvím otevřeného výběrového řízení nebylo dostatečně odvoděno. Pokud je o opatření vázaná na plochu, většina chyb byla zjištěna v agri-environmentálních režimech. V mnoha případech zemědělci nedodrželi Eh, agroenvironmentální závazky, které na sebe vzali eh, a které často představovaly klíčovou podmínku pro platbu. Chyby v oblasti podmíněnosti byly zjištěny o 36 plateb, které podléhaly eh, povinnostem v oblasti podmíněnosti. EUD e poprvé kvantifikoval tyto chyby a tyto chyby představují nějakých 0,2% eh, bodů celkové chybovosti 7,7% za kapitolu 4. Zejména jsme shledali problémy eh, v identifikaci a registraci zvířat. Pokud je o eh, věcné testování plateb v oblasti životní prostředí, rybolov a zdraví, nemůžeme vyvodit žádné obecné závěry, protože jsme zkontrolovali pouze 18 transakcí. Pokud je o e, systémy dohledu a kontroly, EUD e, provedl kontrolu e, systému u rozvoje venkova v šesti členských státech a také systém zúčtování komise a řídicích prohlášení a také vnitřní kontrolní systém DG Mare. Eh, systémy u rozvoje venkova byly eh, zkontrolovány eh, v jedné platební agentuře v, v agentuře v každém z šesti členských států. Jeden systém nebyl efektivní, čtyři byly částečně efektivní a jeden byl efektivní při zajišťování řádnosti pladeb. Byly zjištěny slabiny ve všech třech kontrolovaných prvcích u správních a kontrolních systémů, které mají zajistit, zajistit správnou platbu, u kontrolních systémů eh, založených na eh, fyzických kontrolách přímo v terénu, přímo na místě eh, a v oblasti systémů, které mají zaručit implementaci a kontrolu podmíněnosti. Část systému zúčtování DG Agri obsahuje také kontroly prováděné nezávislými certifikačními orgány. EUD provedl kontrolu vzorku 32 těch, kontrol těchto certifikačních orgánů a shledal, že um, zjištění e, z předchozích kontrol, ať už ze strany komise či EUD, e, byly málo kdy vzaty v úvahu e, při hodnocení rizika ze strany certifikačních orgánů a DG Agri situaci nějak nekontrolovalo. Pokud je o řídící prohlášení DG Agri, výroční zpráva o činnosti, to je tedy výroční zpráva o činnosti, Eh, ta neobsahovala žádnou analýzu či vysvětlení toho, proč reziduální chybovost u rozvoje venkova, abych eh, citovala vlastně slova generálního ředitele, se výrazně zvýšila v porovnání s předchozím rokem. Ráda bych upozornila, že tato chybovost byla mnohem nižší než ta e, zjištěna EUD, protože se opírala o čísla vykázaná členskými státy v roce 2010. A jak jsme zjistili, zjistili e, v kontrole EUD, členské státy nedetekují a nevykazují všechny nespůsobilé výdaje kvůli slabinám e, v jejich kontrolách platebních agentur. Kontrola interního kontrol, vnitřního kontrolního systému DG Mare eh, ukázala, že některé klíčové eh, kontroly nebyly vždy dostatečně dokumentovány a eh, nebyl zaveden dostatečný monitoring výlovků podle mezinárodních rybolovných dohod. Abychom pomohli napravit tyto chyby a systémové slabiny, které byly zjištěny, EUD e doporučuje stejně jako v předchozích letech, aby pravidla a podmínky pro rozvoj venkova Eh, byla dále zjednodušena. Také doporučuje, aby členské státy prováděly eh, správní a eh, správní kontroly a kontroly přímo na místě striktněji. Dále komise a členské státy by měly zaručit, že stávající pravidla jsou lépe prosazována v oblasti zadávání veřejných zakázek a také v oblasti agri environmentálních závazků a způsobilosti pro investiční opatření. EUD rovněž doporučuje, aby komise zanalizovala důvody této významné chybovosti a zaručila, že DG Agri a certifikační orgány vezmou v potaz zjištění z předchozích kontrol provedených komisí a EUD eh, při vypracovávání svých kontrolních strategií. Děkuji za pozornost a těším se na vaše dotazy. Thank you very much, Ms. Děkujeme paní Ubekute za vaši zprávu. A nyní bych poprosil pana komisaře, nebo ještě možná pan zpravodaj by chtěl vystoupit. Pane zpravodaj, ne? Takže nyní bych poprosil pana komisaře. To znamená, máme zde zprávu, jednak účetního dvora, našeho výboru a tak dále. Je pro nás důležité, abychom obdrželi určité odpovědi, především pokud jde o chybovost v oblasti rozvoje venkova, ale Samozřejmě, že my vidíme obě dvě strany, to znamená i pozitivní, i ty negativní. Mnoho otázek jste zaznělo, možná, pane komisaři, byste nám mohl poskytnout odpověď. Ještě jednou vás vítáme mezi námi a máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený spra- pane zpravodaji, rovněž bych rád pozdravil členy účetního dvora, samozřejmě i členy vašeho výboru. Ano, pokud jde o tuto zprávu, já jsem opravdu nesmírně rád, že mohu vystoupit ve vašem výboru a objasnit určité záležitosti. Pro mě je to nesmírně důležité, protože připravujeme reformu v oblasti společné zemědělské politiky. Je to příležitost, abychom pokročili v našich politických cílích v oblasti zemědělství a zároveň pokud jde o mm, řešení a řízení našich eh, zdrojů, finančních zdrojů v oblasti společné politiky. Samozřejmě že si všichni, eh, všichni naše práce je založena na zprávě eh, z účetního dvora. Jsou zde především dvě kapitoly, které se týkají ehm, společné zemědělské politiky. Vidíme zde chybovost velice jasnou jednak pro v oblasti prvního pilíře, to znamená, to jsou přímé platby a druhá, eh, to znamená společný trh a druhá se týká venkova, rozvoje venkova. To znamená, ta první záležitost, to je, to je, před, to je téměř 80% společné zemědělské politiky a tam v podstatě je to nízká chybovost, tak jak se o tom zmínil pan Kubik, je to obvyklé číslo. Poprvé ovšem účetní dvůr vzal v potaz i tu podmíněnost a chybovost této oblasti. Toto je velice důležité, mm, mm, kromě toho, že zde dochází neustále k zlepšování systému a jak s tou všichni uznáváme. Ovšem toto je globálně nesmírně důležité, důležitá záležitost, protože ty platby, to je velice důležité pro tuto oblast, protože to umožňuje růst a tvorbu pracovních míst v oblasti venkova. Samozřejmě, že reforma bude zároveň umožní lepší využívání přírodních zdrojů, to je rovněž důležité. Poznamenal jsem si poznámky účetního odbora, pokud je o pevný pilíř a potřebné vylepšení v této oblasti reformy v systému identifikace, parcel a tak dále, LPS, tento systém, to samozřejmě tuto reformu musíme v ní dále pokračovat, především v zemích, který se týkají problémy, které se opakují. Zároveň zde máme čtyři specifické oblasti, bez kterých by chybovost byla nižší dvou než 2%. Poskytl bych vám Ehm, další podrobné informace. V podstatě nejde o nějaké systémové problémy, systémové chyby. Toto mm, v podstatě ehm, jsme zjistili ve všech oblastech. Ve všech těchto případech mm, jde o to, že jsme schopni zajistit dobré řízení a vedení v této oblasti. Tím se dostávám k druhému pilíři. Tam je chybovost. Ano, tam nás to ne, tam nejsme spokojeni, to mohu říct. Dvě konkrétní věci. Jedna věc. Nejde ani o nějaké finance, které bychom definitivně ztratili, ani o nějaké zásadní mm, nesrovnalosti v těch případech, kde jsme objevili tyto chyby, protože v podstatě je to i, mm, jsme v té druhé části toho cyklu, pokud jde o rozvoj venkova, platby jsou mm, často předmětem větší chybovosti než na začátku programu, protože v podstatě to je přípravná většinou fáze daných projektů. Samozřejmě, že to nevysvětluje úplně tuto vysokovou chybovost a právě proto zde máme určitou rezervu ještě um, pro Um, jarní období 2012, především pro aktivity eh, v roce 2011, eh, tak jsme se dohodli s DG Agri, platební agentury a zároveň agentury, které řídí tyto platby. Já jsem požádala, aby jsme analyzovali tento vývoj velice podrobně a tato analýza poukazuje na to, že ehm, největší důvod těchto chyb je podstatě způsob eh, programování eh, těchto jednotlivých programů jednotlivých členských států. Dovolte, abych zdůraznil některé záležitosti. Jednak jsou to podmínky způsobilosti, které se často využívají um, na základ, um, jako závazky um, a změní se tam poté interpretace těch, této chybovosti. Jsou to určité podmínky na straně zemědělců, určit, um, v podstatě Členské státy často využívají v této oblasti toto jako kritéria způsobilosti, které využívají v, v auditu a které poté se vykazují často jako chyby. Ale zde máme závazky beneficientů, které je obtížné kontrolovat, protože jsou to komplikované záležitosti nebo nejsou dostatečně jasně formulovány. A toto rovněž zvyšuje ch riziko chyby členské státy často zde mají určitý závazek pro beneficienta, ovšem nevypočítají úplně jasně, co to znamená. No a jakým způsobem eh, z krátkodobého hlediska můžeme reagovat? My jsme požádali členské, některé členské státy, aby modifikovaly své programy, což není často jednoduché zrealizovat. Rozhodli jsme se zároveň posílit zásadním způsobem audity um, výdajů v oblasti rozvoje venkova. Je to v podstatě taková téměř okamžitá, okamžité opatření, které vezme v potaz i v um, programování v následujícím roce. Toto musí být výkonnější, musíme využít opatření, pokud jde o kontrolovatelnost, musíme to přijít v potaz od samotného počátku, to znamená od samotného počátku rozvoje těchto programů pro rozvoj venkova, zde různé vzdělávací programy, zvyšování povědomí, to všechno vedeme společně s členskými státy. Já jsem o tom hovořila na poslední radě ministrů pro zemědělství, Informoval jsem ministry o této problematice a požadoval jsem, aby si uvědomili, aby mm, tyto konkrétní problémy řešili, aby tomu věnovali dostatečnou pozornost a aby vzali v potaz mm, mm, všechny, všechna ta opatření v následující týden. Máme, máme zde, ano, samozřejmě dobré příklady, špatné příklady, to budeme publikovat v následujícím roce. Máme zde členské státy, které Samozřejmě jsou mm, to provádějí jednodušším způsobem, je to mm, pozitivní v jiných oblastech, jsou problémy. My samozřejmě budeme hrát svou roli, budeme kontrolovat programy, pravidla pro e, následující rozpočtové období v, těchto, v této oblasti rozvoje venkova. Samozřejmě potřebujeme určitý čas pro tyto iniciativy, aby se projevily, aby jsme potlačili určitou nechuť e, v rámci těchto víceletých program, programech, potřebujeme počkat. Samozřejmě, že, že že i okamžité výsledky zlepšují proces. Ovšem potřebujeme určitý čas, my prostě potřebujeme počkat i na to následující rozpočtové období. Očekávám rovněž vaši podporu výboru Kokobu, tak aby tato reforma společné zemědělské politiky, na které pracujeme společně v rámci spolurozhodování, to znamená Rada i parlament společně s komisí, tak abychom prováděli potřebné změny, konkrétní odpovědi přinášeli, zajistili efektivnější mm, mm, řízení této oblasti. Děkuji vám za pozornost. Samozřejmě jsem připraven reagovat na vaše dotazy ještě podrobněji. Děkujeme. Děkujeme, pane komisáři, říká pan předseda. A nyní bych chtěl požádat poslance o vyjádření, kdo by chtěl začít. Pan zpravodaj, prosím, pane Gajare, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také zástupcům účetního dvora a panu komisaři Čološovi za úvodní slova. Úvodem mým otázkám na eh, pana komisaře Čološe eh, bych chtěl konstatovat, že eh, dozajista budeme velmi přesně zkoumat, co vaše, vaše služby podniknou do termínu udělení absolutoria k odstranění zjištěných chyb a mm, zdali zahájí proces, který nás naplní nadějemi v tom smyslu, že v příštím roce nezaznamenáme další zhoršení chybovosti. Je to tak trochu jako u Alberta eh, eh, Camus, eh, který říkal, že musíme vycházet z toho, že jsme v zásadě šťastní lidé. My totiž musíme nyní řešit eh, mnohé z toho, co jsme eh, v rámci regionální politiky eh, již probírali mnohokrát. Existují určitě pochopitelná vysvětlení pro nárůst chybovosti, ale na druhou stranu zde také přetrvávají problémy, které je nutno řešit detailně a kde se musíme dobrat jakéhosi pevného dna, eh, pokud je o analýzu. Eh, v regionální politice jsme zahájili a prohloubili praxi, eh, v rámci níž se cíleně pak potýkáme v tomto výboru s těmi členskými státy, které vykazují nejhorší chybovost a přispívají tak k celkové chybovosti zjištěné eh, účetním dvorem. A jsem rád, že v druhém roce to již začíná eh, mít určité výsledky. My jsme eh, například tady měli náměstka ministra financí z České republiky v loňském roce a mm, prostě jsme diskutovali s ním také o ně, s ním o čerpání fondů a o opatřeních ke zjednání nápravy ale je nutno, abychom přesně věděli, v čem tkví ty problémy. A e, tudíž moje první otázka. E, my jsme se v rámci 14. otázky cíleně ptali na to, ve, které členské stá, ve kterém členském státě se um, uh, udál ten incident, který se týká právě otázky číslo 14. Na tu otázku číslo 14 jsme nedostali konkrétní odpověď, která uh, je to členská země. A uh, to bychom rádi věděli dnes, protože chceme vědět, na který členský stát bychom se měli podívat podrobněji. My někdy i výjíždíme do terénu, do členských zemí a diskutujeme tam s příslušnými orgány a tato problematika tedy je i naší destinací a mnohdy tam zajíždíme. Takže proto chceme konkrétně vědět, která, které země se bod číslo 14 týká. A dále, jak se dobrat společné, eh, společného hodnocení faktu. My nejsme spokojeni s tím, že existuje nadále diskrepance mezi chybovostí vypočítanou účetním dvorem a chybovostí, kterou stanovuje DG zemědělství. To vysvětlení, které nám bylo předloženo, nás ale zcela neuspokojuje, pokud jde o to, z čeho pramení tato diskrepance. My chceme dospět k situaci, kdy bude mezi účetním dvorem a komisí panovat zhoda ohledně výpočtu chybovosti, abychom měli skutečně pevný základ pro naši argumentaci o chybovosti. V jiných generálních ředitelstvích již došlo k um, um, velmi potěšujícím um, řešením, například DG zaměstnanost. Tam už ta chybovost vypočítaná účetním dvorem a komisí se víceméně shodují. My jsme slyšeli od zástupců účetního dvora, že statistiky, které předkládají jednotlivé členské země, jsou údajně nespolehlivé, na tom se něco musí změnit a podle mého názoru i posílenými audity komise v daných členských zemích. To nás těší, že to říkáte, ale je zapotřebí také pozornosti komise, a aby se postarala o to, že ty statistiky členských zemí se stanou eh, spolehlivějšími, tak abychom se dobrali realistického posouzení situace. Děkuji. Děkuji, eh, pane Gajere. Dalším eh, je pan Stajs a pan Píper. Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Nejprve dovolte, abych poděkoval členům účetního dvora za úžasně odvedenou práci. Rád bych poděkoval panu komisaři Čulošovi, jeho spolupracovníkům za odpovědi na celý tento dlouhý seznam otázek, velice rychlou reakci. Jeden člen účetního dvora, nevím, který hovořil o tom, že toto cvičení je v podstatě nesmírně důležité protože se můžeme poučit z minulosti a že se poté můžeme podívat eh, na celou záležitost po reformě společné zemědělské politiky. Jsou zde dvě věci, které jsem si z toho odnesl já. To je v podstatě propojeno i s otázkami, které jsme položili, je to něco, co jsme věděli, ovšem nyní vidíme, že v podstatě 80% těchto lidí získala méně než 5 tisíc těch příjmy pladeb a celková částka je těch 15% z těch um, Ehm, to znamená 0,4 získávají více než 100 tisíc eur, což je více, ne, což znamená 11 všech pladeb. Ano, čili to teď skutečně alespoň máme jasnou představu o těchto číslech. Rád bych se zeptal pana komisaře, zda by nám mohl vysvětlit na základě rozpravy, která probíhala u reform, jednání, které probíhaly s Evropským parlamentem, s, především s kolegy z výboru pro zemědělství, ale i na půdě rady jak by nám pan komisář popsal tato jednání? Jdou tím směrem, který si pan komisář přeje, určitá redistribuce, tak abychom zde prostě neměli tu no, malou menšinu, řekněme 0,4% beneficientů, kteří získají 11%, zatímco 80% všech beneficientů má mm, v souhrnu nárok na 15%. Jak si definovat i to, co je teda aktivní zemědělec? Vy jste ehm, ve svých odpovědích tomu hovoříte mm, jako mm, couch form z angličtině. My se v podstatě můžeme mít různé organizace, sportovní organizace, různé Mm, organizace, které nejsou za, zapojeny do eh, zemědělských aktivit, čili jak definovat aktivního farmáře, aktivního zemědělce, protože jinak tyto organizace by neměly nárok na finanční podporu. Jestli jsem to pochopil správně, tak tuto definici mm, ponecháme na členský státek, což eh, by znamenalo, že v podstatě nejsme schopni poskytnout dostatečné společné definice některé členských států by poté mohly poskytovat finanční prostředky lidem, kteří by nespadali pod definici aktivních farmářů. Děkujeme, pane Stáse. Není pan Piper? Eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu komisaři. Děkuji účetnímu dvoru za eh, velmi informativní a eh, dobré odpovědi. Dovolte, abych položil ještě několik doplňujících otázek. Za prvé, jedna velmi zásadní, která se vztahuje příštího na příští finanční období. V příštím eh, finančním období budeme mít v prvním pilíři zemědělské politiky mimořádně komplikovanou vzájemnou podmíněnost. V prvním pilíři budeme mít mnohem více ekologických závazků než eh, v letošním. A e, otázka v této souvislosti zní takto. Jakou záruku nám můžete poskytnout, že tím nevznikne i vyšší náchylnost na chyby? E, protože mezičasem je to v mnoha evropských zemích tak, že e, vlivem byrokracie a tudíž i náchylnosti k chybám se stále více zemědělců rozhoduje vystoupit ze svého zemědělského podnikání, opustit jej, což skutečně není eh, velmi zdárný vývoj. A tudíž moje otázka, co eh, dělat, aby eh, ta náchylnost chybám byla vlastně od začátku a priori omezena. Druhá otázka. To jsou spíše ve srovnání s tou první otázkou drobnosti. Jde o ty způsobilé, způsobila menší opatření, která mají být financována v rámci rozvoje venkova zejména. Já jsem pochopil, že eh, členské státy eh, si tam sami podtrhli židly tím, že eh, si velmi zkomplikovali pravidla sami sobě. A tím pádem se dostali i do zorného pole účetního dvora, protože eh, eh, tato komplikovaná pravidla eh, dílem nedodržovali. Já to vidím i ve vlastním regionu, kde si lidé stěžují na byrokracii, ale důvodem té byrokracie je vlastní zemská vláda a vlastní komplikované provádění komplikovaných pravidel. Takže co můžeme my, Evropané, učinit, abychom situaci eh, zjednodušili, odbyrokratizovali, abychom přijímali jednodušší pravidla. Eh, máme také eh, práva vynucování, můžeme to vynutit, aby ta pravidla byla jednodušší. Byla by to důležitá informace i pro zúčastněné strany v místě. A předposlední otázka, to je ta míra vymáhání plateb zpětného vymáhání plateb. Tady máme v některých zemích úspěchy, v jiných ale problémy. Máme tady to pravidlo 50 ku 50. Eh, pro rozpočtový rok 2011 vyvstává otázka, jak eh, posuzujete pravidlo 50-50. Je to skutečný úspěch a zejména s eh, pohledem na vámi navržené pravidlo 100, to znamená, že 100% té platby má být pak přiřazeno národnímu rozpočtu, respektive odečteno od něj. E, e, jak e, úspěšné bude uplatňování tohoto pravidla? Budou se na tom členské státy podílet? Máme vůbec šanci to prosadit? Tuto odpověď bych velmi uvítal. A poslední otázka. Ta se týká tématu Eh, rozdílu mezi eh, zelenou plochou a lesem. Tady existovaly dohady, pokud jde o vymezení těchto ploch a zejména eh, určité podloudné vymáhání pladeb. Vy jste navrhl eh, to eh, kontrolovat v místě přímo. Moje otázka je, zdali to nepřesahuje kapacity komise přímo v daných místech eh, kontrolovat stav věcí. Jak to můžete efektivně zajistit takovýto dohled? A nebo vkládáte do členských zemí důvěru, že oni sami budou dohlížet na tyto věci a kontrolovat je z odpovědně. Vy eh, jste přímo v, ve středu dění, máte k dispozici nějakou eh, situaci o současném stavu věcí? Děkuji. Děkuji, pane Pípre. Další je pan Mulder. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rovněž rád poděkoval členům účetního dvora, komise za jejich práci v letošním roce. Obecně řečeno, v podstatě všichni máme ty nejlepší zájmy, nejlepší zájem na tom, aby to opravdu bylo dobré, ovšem prostě v té realitě to tak bohužel není. My jsme tuto realitu. Ano, my jsme o tom hovořili v Evropském parlamentu. 18 let již hovoříme o víceletém plánu a v podstatě uh, účetní dvůr ani jednou nám nedal pozitivní odpověď a v podstatě proč tomu tak je, co se zde děje. Já, když se na to podívám, tak a na ty odpovědi, na které reagovala, kterými reagovala komise, tak já v podstatě, nevím, mně se to zdá, že je to v vlastně v pořádku. <laughs> Ovšem na konci dne to není v pořádku. A jak to teda napravit, jak to udělat, to je ta základní otázka pro nás ve Evropském parlamentu. Společná zemědělská politika, pokud jde o finanční kontrolu, to, ano, to byl vždycky ten Ajax systém, to byla ta vlajková loď, to bylo nesmírně důležité. My jsme tam méně než dvouprocentní chybovost v minulosti, nyní jsme opět nad dvěmi procenty a to je nesmírně frustrující v minulosti. To, to znamená, že můžeme říct si, je tam něco pozitivního, ale negativního samozřejmě můžeme tam přidat nějaké další podmínky. Ovšem, pokud tento systém fungoval v minulosti dobře, tak proč v těch následujících letech se to nedaří? Já to nechápu. Opravdu nevím, proč tomu tak je. Řešení, o kterém jsme uvažovali v Evropském parlamentu, můžeme prostě provádět spoustu kontrol a já si myslím, že mnoho lidí, mnoho zemědělců v Evropě prostě víš toho mají mm, dost, protože zde jsou mm, kontroly účetní odbora, komise, národních vlád, provinčních vlád a na to ještě zde máme soukromá odvětví, která rovněž provádí kontroly, protože když dodáváte mléko, tak prostě to musíte udělat na základě určitých podmínek a tak dále. Nemůžete pouze dodávat mléko, to znamená, je zde kontrola, pokud jde o produkci zemědělských produktů, která je, no já prostě si myslím, že rozsáhlejší kontroly ve světě nemáme a v podstatě nejsme schopni stejně dostat je našim cílům. Já doufám, že se nám to povede konečně. Ano, my prostě komisi považujeme za politicky zodpovědnou v tomto ohledu a komise by měla učinit členské státy více zodpovědnými. Toto je to, po čem voláme v Evropském parlamentu poslední léta. My chceme prostě určitou politickou zodpovědnost za tyto aktivity na straně členských států, protože když budeme požadovat na konci každého eh, eh, roku nějakou deklaraci od všech odpovědných, politicky odpovědných členských států a oni by mm, byli ve stejné situaci jako komise, tak si myslím, že by to z politického hlediska prostě pro tu danou osobu nebylo pozitivní v daném členském státě. Proto bych rád vyzval komisi, aby se vydala tímto směrem. Dvě konkrétní otázky. První. Když se podíváme na tuto zprávu, tak největšími beneficienty dotací, to zde vidíme to v odpovědích Některé z nich jsou státními podniky v nových členských státech. Chci se zeptat, zda si komise myslí, že je to ospravedlnitelné, protože podle mého názoru to jde nad rámec společné zemědělské politiky, to v podstatě je to evropská subvence, která se poskytuje tímto způsobem. Co si o tom myslí komise? Možná by se to mohlo zmínit v tom následujícím nařízení. Ovšem, myslíte si, že je skutečně odůvodnitelné, aby tyto státní eh, mm, podniky získaly tyto evropské dotace. A nyní se to nevidím v této zprávě, ovšem pamatuji si z minulých let, pokud šlo o podporu, která byla založena na eh, půdě, na vlastnictví půdě, půdy v Řecku tam byly největší nesrovnalosti, protože tam v podstatě byly veliké problémy ohledně vlastnictví půdy, ohledně rejstříku, eh, ohledně katastru. Já mm, vím, že i bylo mi řečeno, tým odborníků je zrovna nyní v Řecku a pomáhá s tímto katastrem půdy. Chci se zeptat, jaká je situace v Řecku podle eh, informací, které má komise k dispozici. Děkuji. Ano, mnoho, mnoho otázek. A čas nám běží, mám to ještě tři kolegy eh, a potom chci dát slovo panu komisaři. komisaři. Není paní Andrásenová, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejprve eh, chci položit dotaz Evropskému účetnímu dvoru Pan Kubik řekl ve svém vystoupení, že musíme počkat několik let, než budeme schopni určit, zda to navýšení chybovosti je statistický trend. Letos jsme zaznamenali eh, navýšení v, reálných, v reálné hodnotě o 1,5 A já se domnívám, že pokud eh, Eh, máme navýšení a poklesy, vzrůst a poklesy, to obecně to pro kohokoliv, kdo sleduje úspěšnost této politiky, ukazuje, že eh, kontrolní mechanismy této politiky nejsou spolehlivé. Takže moje otázka na EUD zní, kolik let musíme čekat na to, abychom zjistili existenci trendu. Protože eh, už máme historické údaje o chybovosti, takže můžete nám prosím říci, kolik let bude třeba eh, čekat, kolik let, to bude, kolik let trvá, než je možné stanovit, že existuje určitý trend. Eh, nyní provádíme reformu společné zemědělské politiky a bylo by velmi důležité opírat eh, rozhodnutí o minulé zkušenosti. Pokud je o pana komisaře Čološe, říkáte, že chybovost je neuspokojivá. Já si myslím, že to, to je podhodnocení vážnosti situace. Ale dále jste uvedl, že ve skutečnosti nejde o podvody, eh, nebo že zpětně získáme ty prostředky. V jedné z odpovědí jste řekl, že v případě, kdy komise eh, zjistí, že zpětné získávání prostředků není dostatečně eh, prováděno, jsou eh, nevybrané částky zpětně účtovány členským státům. Eh, domníváte se, že členské státy nyní v, krize, v, do, v krizi, v době úsporných balíčků jsou připraveny čili takovéto situace, kde by museli vkládat více peněz nich poplatníků, aby kompenzovali tyto chybně vynaložené prostředky? A dále, můžete mi prosím říci, zda eh, nadměrné hlášení způsobilých způsobých pozemků, způsobých ploch eh, podle vás představuje podvod či nikoli? Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát eh, a nyní dávám slovo Jean-Pierre Odimu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za vaše slova. Chci vám poblahopřát k vaší francouzštině, i když eh, pokaždé, když se hovoří o vícejazyčnosti, já eh, vystupuji v diskusi a pane předsedo, jste nechal hlasovat finanční nařízení, eh, obsahu nějakých 400 stran, což byl dokument, který nebyl přeložen. No nicméně eh, k tomu, co říkal pan Gajer, který říkal, že jsme pod časovým tlakem. Upřímně řečeno, bude se nám těžko vysvětlovat občanům, za pár dnů už máme rok 2013, že na nás tlačí čas, když se věnujeme není číslům za rok 2011. Já si myslím, že opravdu harmonogram absolutoria vypadá tak, že hlasovat se bude v dubnu a nebude možné zohlednit eh, opravné eh, údaje, které potřebujeme do budoucna, zejména pro hlasování o všech textech, které se nyní chystají a projednávají pro příští programové období 2014 až 2020. Pane komisaře, abych se vás rád dotázal, pokud je vaše portfolio, vy nesete odpovědnost za kolik plateb kon, konečným příjemcům. Já často kladu tuto otázku eh, komisařům, eh, kteří k nám přicházejí na slyšení, protože já si kladu otázku ohledně obsahu, objemu vzorku EUD. Pokud jsem to dobře pochopil, bylo jich 180 eh, u zemědělství a 160 u rozvoje venkova. A pro mě je těžko pochopitelné, že na základě vzorku 180 plateb v zemědělství například EUD detekuje 39% chyb a nakonec uzavře, že tam máme 2,9% chyb. Já nechápu dost dobře tuto metodiku, jak vypadá ty technicky to, ten řetězec. A také, pokud bychom mohli možná, pane předsedo, poprosit EUD o vysvětlující Eh, dokument k tomu, jak se dobírá metodicky k těm 2,9%, eh, když, eh, když, shledal, když nalezl 39% chyb u toho vzorku pladeb. Zajímalo by mne přesně objem těch kontrolovaných pladeb. A s velkým znepokojením jsem si vyslechl pana Kubika, člena UD, který nám říká, že třeba tu chybovost brát velmi obezřetně, že kvalita certifikačních orgánů, že k tomu také musíme přistupovat Eh, s odstupem a že eh, platební agentury eh, pracují velmi nepřesně. A ještě, pane předsedo, se chci dotknout rady. Rada je přítomná na naší schůzi, nevím, zda jí chcete dát slovo, ale v naší v naší diskusi sdělném řízení máme stále více chybovosti a přece jenom eh, za to eh, nesou hlavně odpovědnost členské státy jejich úředníci, i když eh, v konečné instanci je to komise, která je odpovědnost, ale my nemáme žádnou páku na členské státy. Jsou to tady externí struktury, politické autonomie a rada je velmi mlčenlivá. Nepřichází do pléna, nevystupuje. Samozřejmě nám řekne, že nezastupuje členské státy, je to pravda, rada je instituce eh, sui generis, nezastupuje členské státy, nereprezentuje je. Členské státy jsou samozřejmě eh, samostatné subjekty, autonomní, ale eh, pokud je o kvalitu tedy druhého, druhého rozpočtového orgánu a spoluzákonodárce, musíme také hovořit o absolutoru, protože rada přece jen nese svoji odpovědnosti za problémy, na které narážíme v rámci sdíleného řízení. A pane komisaři, ještě bych uzavřel několika dotazů, které se týkají vás. Řekli jste, a pro nás eh, to je uspokojivé, že nedošlo k podvodům a že částky, u kterých byly chyby, eh, byly zpětně vybrány. Bylo by možné, abychom obdrželi to možná dotaz na EUD a na vás, eh, protože nám bude končit volební období, vám také konec konců bude končit funkční období. A v roce 2014 by bylo dobré, kdyby před koncem volebního období abychom mohli obdržet, eh, nevím, jak to bylo technicky, ale nějaké vyhodnocení eh, celkové chybovosti za léta 2007 až nikoli 2013, protože eh, absolutoru za rok 2013 se bude hlasovat v roce 2015 při naší pracovní metodě, ale zda bychom nemohli mít možnost vystoupit před eh, voliči s tímto globálním hodnocením, spíše než tím každoročním, protože eh, během té diskuse často hovoří o nedostacích eh, tohoto hodnocení. Takže jaká je celková chyba za období, řekněme, 2007 až 2011 nebo 2012, kdybychom toto mohli dostat ještě před koncem hlavně období. Dále poslali jsme vám písemný dotaz, mohli byste nám říci, Eh, dále eh, kolega Mulder a další kolegové eh, říkají, že pravidla jsou opravdu nesmírně složitá, občané už to mají plné zuby, v politické rovině někdy to nabývá extrémních rozměrů. Občané říkají, že my demokratem všechno komplikujeme, ale ještě téma k absolutoriu Eh, vy nyní jednáte se zákonodárnými obdámy o budoucí SZP eh, pro budoucí celé období. Máte dojem, že poslanci komplikují situaci? Komise říká, že třeba systém zjednodušit. Já mám to štěstí, že na výboru pro průmysl a domnívala jsem, domnívala jsem se, že komise eh, před šesti lety Eh, vždy eh, zaváděla příslušná pravidla, dnes naopak se snaží systém zjednodušit a jsou to naopak poslanci, kteří svými pozměňovacími návrhy vnášejí eh, další prvky složitosti do systému. Takový, aspoň pocit, když si, takový mám pocit, když si čtu zprávu Evropské komise o tabulce eh, racionalizace, zjednodušení. Eh, já když to čtu, tak eh, jsem zděšen, protože vidím, že jsme nevyvodili žádné ponaučení z toho, co se stalo, co se dělo v předchozích letech a měli bychom dbát na to, abychom nevytvářeli nepopulárnost a nepřispívali k protievropskému cítění kvůli právě této složitosti pravidel. A děkuji v každém případě za vaše slova, pane předsedo. Eh, děkuji, pane Ody, a nyní pan Martin Hojzling, prosím. Já no, einige kurze Fragen. Pouze několik eh, krátkých otázek, pane komisaři a zástupci účetního dvora. U prvního pilíře byl často důvod eh, k přestupkům, protože pastviny a louky eh, nebyly způsobilé obdržet financování. A stejný problém jsme zaznamenali v rámci porad o pokračování nového finančního období. Definice zelených ploch. Zažili jsme to ve v rámci zájezdu výboru do Rakouska, eh, alpského regionu v letošním roce, jak je obtížné mm, vymezovat eh, to, co eh, jsou pastviny a pak jiné plochy, kde například jsou i skály nebo kde roste plevel. Je to otázka definice, pane komisaři, jak široce vymezíme pastviny, anebo je to zásadní problém finančních podpor. A pak otázka po kontrole certifikace certifikačních míst. Je mm, mm, nepříjemné, když certifikační orgány dobře nefungují. Tady je nutno eh, se na to zaměřit a přitlačit trochu. Eh, pak ještě eh, slovo k ekologickým opatřením, agroekologickým opatřením. Tam se často vyskytuje chybovost a je to problém i z hlediska formulování nové zemědělské politiky. Jestliže tato agroekologická opatření jsou tak Eh, velmi poznamenána chybovostí, eh, pak musíme buď něco zásadního změnit v systému, anebo musíme rozhodnout, že tato agroekologická opatření nemohou automaticky být uznána jako greening, eh, zazelenění. Pak totiž budeme mít určitý problém s tou akceptací greeningu ze strany občanů. Takže to je i otázka na účetní dvůr. Jaké jsou nejčastější standardní chyby, které se vyskytují právě v těchto um, agrárně ekologických opatření. A dále musím souhlasit s panem Gajerem, že členské státy, kde je nejvyšší chybovost, je nutno jmenovat, protože mezi členskými státy jsou výrazné rozdíly a nakonec je to potom připisováno k tíži a navrub všem a společné zemědělské politice. E, dále, aktivní zemědělec, to je také velká otázka, kterou diskutujeme v rámci zemědělské reformy v zemědělském výboru. Musím říct, že to není jednoduché nalézt a shodnout se na definici. Lze to například učinit skrze e, finanční definice, ale máme problém v tom, tom, že máme i mnoho drobných zemědělců anebo zemědělců, kteří se věnují zemědělství na vedlejší eh, úvazek a tak dále. A to je potom obtížné mm, ehm, to vymezit, abychom eh, tyto drobné podniky zcela nevyčlenili z financování. A pak k první odpovědi, kdo dostane kolik, že to jsou mnohdy i veřejné a státní podniky, tak tady je také otázka zastropování. E, ta také musí být e, diskutována, protože proto skutečně veřejnost pochopení nemá. Děkuji, Martine. Myslím, že další otázky nemáme ze strany kolegů a proto s radostí opět dávám slovo panu komisaři. Eh, máte tady celou škálu otázek a doufám, že je budete umět odpovědět. Děkuji. Dovolte, abych reagoval. Já se pokusím na všechny otázky. Pan zpravodaj, pan Dejer. Pokud je o naše nějaké mm, to, teda to hodnocení účetního dvora obecně, já už jsem o tom i v mém úvodním slovu hovořil, v tom prvním pilíři hodnocení moje, podobně jako pana Kubika, je, že se v podstatě nacházíme v podstatě podstatě v takovém tom rozmezí chybovosti, která se, ne, která se v podstatě nezměnila v posledních letech. Když se podíváme na nejpravděpodobnější eh, chybovost eh, v tomto období, tak tu vidíme určitou variaci, určité odchylky. Ovšem ta metodologie statistiky je dělaná tak, že nejsme schopni úplně přesně říci, jaká je ta chybovost. To znamená, že je zde určitá v podstatě mm, určité rozmezí. Toto je i odpověď částečně na otázku paní Andersen. Z tohoto důvodu jsem hovořil, že ze systémového hlediska v tom systému v Ajaxu, který teda máme, to znamená ten integrovaný systém kontroly, chybovosti, slabosti na základě um, těch, těch databází, které máme, nám umožňuje reagovat na tuto nebo řešit tuto chybovost, pokud teda to funguje správně. Čili nejde o nějaký, nějaký systémový problém hodnoty kvality tohoto systému, ale spíše, jakým způsobem zprávovat tento systém tak, aby fungoval účinně. A zde jsme konstatovali, a účetní dvůr rovněž u některých členských států, nemůžeme hovořit o tom obecně, pokud jde alespoň o, tu naš, o to naše hodnoci, v některých členských státech no, občas prostě máme problém, pokud je o kvalitu dat, které zavádí do těchto databáz, například parcela, nebo teda ta, ta, ta velikost půdy, kterou, kterou se zadávají a tak dále. Čili identifikace, eh, pokud jde o, o jeden z kritérií, způsobilosti a tak dále. Některé členské státy mají lépe propracované tyto systémy. V Řecku tam rovněž padl jeden dotaz. Ano, tam jsme měli skutečně veliké problémy v předchozích letech. Měli jsme ovšem akční plán k dispozici, i když teda Řecko bohužel nemá ten um, právní rámec, to znamená um, katastru. Ale v podstatě už i tam dospěli k přesnějšímu nástroji, který nám umožňuje lepším způsobem tu chybovost um, stanovit. V některých členských státech jsou to fyzické určité bloky, řekněme více uživatelů těchto fyzických bloků. Mezi mm, jednotnými lety tam mohou vzniknout problém, jakým způsobem, řekněme někde je to 24 eh, hektarů Eh, kukuřice nebo 14, eh, další rok to bude 14 hektarů eh, obilí, to znamená, že ta pole se teda mění ty jednotlivé, mm, to rozdělení těch parcel. To znamená, nechceme hovořit o systémově chybách, ale spíše o kvalitě těchto dat. No, zároveň jsou členské státy, které čím dál tím více zavá, zavádějí informační systém, pokud jde o registraci těchto dát, plateb a tak dále. Mnoho členských států nereaguje kvalitativně na opravy těchto chyb v databázích, čili mm, Například pokud jde o konformitu, my se snažíme o opravu v finanční oblasti, snažíme se, aby členské státy, prostě podporujeme členské státy v tom, aby věnovali pozornost těmto opravám když totiž identifikují tyto problémy, tak potom musí někdy, potom teda by museli platit za opravu těchto chyb. Pani Andersen, proč teda členské státy musí platit za tyto opravy? Protože v podstatě jde o sdílené řízení to nejsou naše finanční prostředky Evropské komise, to jsou finanční prostředky členských států. To znamená, že pokud členský stát využívá nesprávným eh, způsobem tyto finanční prostředky, pokud národní orgány nepřevezmou odpovědnost v tomto ohledu, tak musí převzít odpovědnost alespoň finanční. To jsou finanční prostředky daňových poplatníků, to znamená, které eh, se nejsou řádně využívány na evropské úrovni, na národní úrovni, to znamená, jsou to eh, finanční prostředky daných poplatníků. Proto jde o eh, identifikování těchto problémů. My řekněme dobře, globálně ano, my bereme na sebe naši odpovědnost, ovšem pokud jde o to sdílené řízení, je to problém členského státu, tak členský stát musí přesvědčit odpovědnost finančního hlediska. My prostě nemůžeme eh, neustále zvyšovat počet našich auditorů, aby prováděli práci v celé 27. To prostě už není možné před 20 lety jsme zde měli méně členský stát, to bylo možné ovšem měnit. To není možné toto. Sdílené řízení prostě musí fungovat. A nyní akční plán. Druhý pilíř. Rozvoj venkova, tam je bohužel ta chybovost vyšší. Naše první analýza této oblasti ukazuje na to, že je to jednak způsobeno tou kvalitou kontrol, které probíhají přímo v terénu, kvalita těchto auditů, personálu, zároveň toho, jakým způsobem daný člověk funguje přímo v terénu, ale i zároveň je to spojeno s tím programováním, složitosti programování, způsob, kterým využívají členské státy, kritéria způsobilosti, kritéria výběru, mm, mm, závazku na straně zemědělců, s panem Gajerem eh, to ještě projednáme, připravíme akční plán, nebudu zde zacházet do podrobností, my navrhujeme tento akční plán, my už jsme v podstatě zahájili práci na tomto poli. Čili jednak se musíme snažit o zlepšení kvality těchto kontrol, těchto auditů, to je jedna záležitost, ale zároveň i statistických údajů, tak abychom lepším způsobem identifikovali kde se nachází dané problémy. A zároveň musí dojít k zjednodušení programu. Jak? Ano, jednak eh, pokaždé, když členský stát požaduje nějakou modifikaci, změnu programu, který již běží, Nyní věnujeme velikou pozornost i tomu, jaký je obsah, jaká je kontrolovatelnost těchto modifikací, těchto úprav, které navrhnou členské státy. A v tom následujícím rozpočtovém období, když schválíme takové programy v této oblasti rozvoje venkova, nebudeme se dívat pouze na životaschopnost, řekněme politickou daných cílů, které by měl program dosáhnout a zároveň kontrolovatelnost aplikovaných opatření. To musí prostě jít ruku v ruce. Musíme nalézt určitý způsob, jednak jak vykázat výsledky z politického, hlediska ekonomického, sociálního a tak dále, to znamená dopad těchto výsledků, ale ne za každou cenu aby tato opatření byla transparentní, která vedou k daným cílům, kontrolovatelná a tak dále, o které členské státy jde. Tyto problémy, pokud je o složitost programu, to jsme identifikovali u 14 přibližně členských států. S těmi nyní pracujeme. Můžeme říct, že jde o jeden nebo dva členské státy, samozřejmě. Já zde mám celý seznam. Nevím, zda to je pro vás užitečné podívat se na to Rakousko, Dánsko, Estonsko, um, Portugalsko, Francie, Irsko, Rumunsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko eh, a Lotyšsko. To tam byla vyšší chybovost, protože ty programy jsou komplikovanější. Je to rovněž spojeno s přístupem těchto členských států k těmto programům. My si prostě myslíme, že pokud jde o polovinu členských států, tak je to vlastně o, o, obecný problém. Musíme se věnovat problematice složitosti těchto programů obecně. Kvalita kontroly. Tam, kde jsme konstatovali konkrétní problémy v členských státech, tak tam jsme zavedli konkrétní akční plány pro daný členský stát ohledně kvality těchto kontrol jak vytvořit určitou funkční bázi. Je zde samozřejmě určitě rozdíl mezi hodnocením na straně účetního dvora a naším hodnocením. Je vysvětlení z mé strany. Účetní dvůr postavil svou analýzu na základě eh, těch vzorků, které toho systému vzorku, to je i specifický systém, odůvodnitelný účetní dvůr vždy jasně vysvětlil tento přístup nemohou provádět tolik kontrol jako my, to znamená, je to určitý vzorek. My v naší analýze, my, to, my jsme to založili na kontrolách v členských státech, zároveň auditech ohledně kvality kontrol členských států, které provádíme my. A nyní bych reagoval na otázku pana Odyho. V tom prvním pilíři těch 10 milionů beneficientů, to znamená téměř 10 milionů transakcí, tam máme 500 tisíc kontrol, které proběhly na místě ze strany členských států, to znamená přímé platby, administrativní záležitosti, to znamená asi 580 tisíc kontrol. Přímo v terénu a v druhém pilíři 5,7 transakcí, to znamená 5,7 milionů beneficientů, asi 500 tisíc kontrol, které provedly členské státy. To znamená, počet těchto kontrol je vysoký. Na základě těchto kontrol my, komise, jsme schopni eh, vypočítat eh, nejpravděpodobnější interval chybovosti, výšku eh, tohoto čísla a paní kolegyně mi řekla, samozřejmě jsou zde zásadní jinak chyby, ale zároveň procedurální chyby, které nemají dopad na konečný výsledek, proto jsem řekla, ano, na jedné straně jsou ty závažné chyby a na druhé straně zda skutečně šlo o ztrátu daného finančního, eh, dané eh, částky nebo její využitelnost v rámci toho konečného cíle, kterého chceme dosáhnout. Pokud jde o veřejné zakázky, řekněme, stavba silnice pokud by tam byl jeden problém, který by znamenal těch 100%, protože beneficient nerespektoval všechna pravidla veřejných zakázek ohledně zveřejnění a tak dále, mm, tendrů, všech ty, všechna pravidla a tak dále. Ty zbrali jednoho dodavatele a to znamená, že ta silnice tam bude fungovat i přesto, že procedurál, ke procedurální chybě došlo. My to považujeme se za 100% za chybu. Ovšem nešlo o podbod, nešlo o to, že by ty finanční prostředky byly ztraceny, protože ta silnice prostě byla nakonec postavena. Komise se snaží u všech těchto otázek zlepšit i naši analýzu kvality statistických údajů členských států. Cílem je posílit roli Eh, certifikačních orgánů. V nařízení, finančním nařízení pro následující rozpočtové období jsme navrhli to, aby systematicky, pokud jde o certifikační orgány, aby měli určitou možnost určitých vzorků, na základě kterých by mohli kvalifikovat kvalitu eh, kontrol platebních agentur. Účetní dvůr kritizuje kvalitu těchto této práce certifikačního orgánu. Ovšem rád bych řekl, že ten systém je dobrovolný. Pokud členské státy, pokud certifikační orgán mm, napadne nějakou finanční záležitost, eh, nějaké paušální sazby, kterou navrhla komise například, tak může tento vzorek okamžitě předložit a požadovat analýzu Komise rovněž analyzuje tuto práci. Pokud si myslíme, že to není dostatečně kvalitní, tak to prostě nevyužijeme pro eh, opravu této chyby. V roce 2014 to ovšem již nebude dobrovolné, bude to povinné, budeme mít k dispozici určitá pravidla, principy pro tuto práci a kvalita této práce certifikačních orgánů se prostě zvýší, protože budeme mít jasnější pravidla pro provádění této práce. Čili na jedné straně to je posílení auditu, na straně komise, kontroly v terénu, posílení certifikačních orgánů a jejich role. Zároveň počítáme s tím, že se zlepší kvalita statistických údajů, eh, které budou přicházet z členských států. Pane Stasi. Ano beneficienti, informace v této oblasti, ano, mnoho těch malých, to znamená malé, malý počet velkých beneficientů, velký počet malých beneficientů. Navrhujeme dvě věci. Jednak určité stropy pladeb, mělo by to být určitá podpora příjmu. My jsme to omezili na 300 tisíc eur pro velké beneficienty. Možná jste bohužel viděli, že na radě se o tom jednalo a členské státy tvrdí, že by to mělo být dobrovolné. Pokud to bude dobrovolné, nevím, kolik členský stát to bude aplikovat, ovšem komise bude na tom trvat. Čili určité stanovení stropu, to je jedna možnost, jak dospět k tomu kvalitnímu přerozdělování. A dále konvergence na úrovni členských států. Zde jsou veliké rozdíly, pokud jde o dokonce je regiony jednotlivého státu, čili tato interní konvergence by měla rovněž sladit, vyrovnat ty rozdíly mezi malými a velkými beneficienty. Pane Heslingu, ano, by vám mohl říci. Skom pro zemědělství v podstatě, když na v parlamentu samozřejmě ta jednání byla obtížná, ovšem já jsem trošku pesimista ohledně těch stropů v rámci plateb, my to budeme podporovat všem, nevím, jak to přijmou členské státy. A pokud jdou ty interní konvergenci na úrovni členské, členských států, já věřím, že by ta repatriace, to přerozdělení mohlo být kvalitnější. A pokud jde o aktivní zemědělci. My budeme prostě trvat na tom, abychom měli evropskou definici, evropské principy, zásady, včetně negativní, o seznamu, ale zároveň je zde určitá pružnost, aby členské státy mohly do toho ještě přidat nějaké konkrétní kritéria, ovšem ta společná kritéria, evropská kritéria budou povinna. Čili Eh, ta definice bude povinná a volitelné budou pouze ty dodatečné určité ještě charakteristické prvky, které budou moci dodat jednotlivé členské státy. Pane Pípre, kondicionalita z environmentálního hlediska. Ozelenění. My prostě budeme bojovat až do konce, aby ta pravidla byla jednoduchá, aby to bylo snadné kontrolovat. Na tom nám trvá. To znamená, ano, trvalé pastviny, to je jedna z, jeden z elementů, které prvku, které již máme v databázi, diversifikace plodin, budeme prostě pouze ověříme, zda tam je ne, e, alespoň e, teda tři plodiny, anebo to znamená, jak to bude. E, všechny ty možnosti kontroly budou jednodušší. Flexibilita, pružnost na straně členských států, ta bohužel může vést k dalším složitostem. Proto bychom měli najít nějaký způsob, tak aby členské státy mohly pružně aplikovat to opatření, ovšem abychom to neskomplikovali. Proto navrhujeme ekvivalenty. To znamená uzeledění v prvním pilíři, um, propojení s určitými opatřeními v druhém pilíři. Zemědělec, který již reaguje tímto způsobem agropotravinářského způsobu, tak um, nemůže samozřejmě provádět věci najednou. I typ té pružnosti, kterou bude upožadovat členské státy, může mít dopad na složitost této oblasti. Rozvoj venkova, složitost na straně členských států těchto pravidel, administrativ a tak dále. V následujícím rozpočtovém období budeme věnovat pozornost kontrolovatelnosti a ověření těchto opatření. Již od současného, současného období se snažíme pokazat na dobré osvědčenou praxi, nekvalitní praxi a tak dále. Vidíme zde určité rozdíly, okamžiku aplikování toho pravidla 50 na 50 do roku 2011 To znamená, že se nám zlepšilo, zlepšil počet nebo výška těch zpětně získaných finančních prostředků až na 44%. My jsme navrhovali, my samozřejmě chceme zvýšit povědomí členských států v, tomto období, eh, v této oblasti, protože jde o sdílené řízení. A pokud jde o ty pastviny a o zón lesů a tak dále, zde máme jasná pravidla, ano, máme zde maximální eh, zalesněné plochy v oblasti pastvin a pokud eh, se to respektuje, tak ta definice je jasná. Ovšem mm, problém je v tom měření. V následujícím rozpočtovém období se budeme snažit mít definice, které budou jasnější v tomto ohledu, pokud jde o pastviny, tak abychom zamezili tomuto riziku chybovosti. Chyb. Kontroly v terénu to provádí členské státy a my už provádíme pouze audit těch kontrol, které provádí členské státy přímo na místě. My můžeme reagovat v oblasti kvality těchto kontrol, přípravné práce s členskými státy. Pokud jde o rozvoj venkova, analyzujeme i možnosti toho, abychom měli vyšší požadavky přísnější požadavky v těch členských, u těch členských států, které prostě nezlepšily kontroly. To jsou věci, které vysvětlím v akčním plánu, který navrhneme, eh, když, bude, když se bude hlasovat o absolutoriu. Takže eh, je zde, pokud je otázku pana Muldera, je zde politická odpovědnost eh, pro členské státy, u členských států. Já bych řekl, že v tomto posledním období v posledních letech se nám, nám variuje chybovost a zejména v prvním pilíři myslím, že můžeme hovořit o určité stabilizaci. Ještě jednou tady máme variabilitu v některých rozpětích, ale od té doby, co máme systém IAX, můžeme hovořit o určité stabilizaci chybovosti pod podmínkou, že věnujeme pozornost eh, udržování kvality databází, obsahu databází, jak už jsem říkal. Tady skutečně tam, kde musíme něco udělat v zemědělské politice, to je o rozvoje venkova, eh, kde systém IAX má svá omezení, protože možná je využívat pouze pro environmentální opatření a domnívám se, že nyní musíme vyvinout větší úsilí a právě nyní se chystáme zavést systém kontroly a sledování jaké kvality kontrol, který bude výkonnější než v minulosti. Protože je pravda, že v minulých letech jsme se daleko více zaměřovali na systém IAX a možná méně na Eh, tu složku rozvoje venkova, takže toto není chceme napravit a tady má sdílené řízení ještě větší význam než u přímých pladeb. Pokud je o dotace pro státní podniky, řekl jsem, že jsme učinili určité návrhy v návrhu reformy v současném Eh, musí to všem projít. V tom je právě ta potíž. Nechybí tady vůle ze strany komise, ale uvidíme, jak bude vypadat finální výsledek, finální kompromis. Tady také parlament musí se hrát svoji roli a doufám, že i váš výbor eh, v závěrečném hlasování v plénu eh, se příslušně vyjádří k návrhu komise z Agri. Paní Andrásen, já myslím, že jsem zareagoval na váš dotaz. Proč jsem řekl, že to, že máme chybovost nebo že máme tedy významnou chybovost u některých transakcí, to neznamená, že ty prostředky eh, promarnily, eh, protože chyba může mít eh, v postupech, ale cíl investice byl naplněn. A pokud jde o e, vracení prostředků, zpětné schválení prostředků u zeleného řízení, myslím, že členské státy také e, se musí umět odpovědnosti, protože vždy jde nakonec o peníze daňových poplatníků evropských. E, pane Ode, myslím, že jsem zareagoval na váš dotaz ohledně rozdílu v metodice mezi EUD a komisí. Jak vypadají transakce? Dále Ehm, pokud je o ten váš požadavek poskytnout analýzu před koncem volebního období, myslím, že to můžeme mít eh, ještě za rok 2011 a 2012. A opravdu by nám to pomohlo vytvořit jasnější eh, obraz, protože zejména u rozvoje venkova máme eh, variabilitu, která souvisí také s cykličností projektu, kde to vypadá úplně jinak než u prvního pilíře, kde jsou ty platby jednoleté, zatímco v druhém pilíři máme projekty víceleté, takže nyní dospíváme do do fáze, eh, kdy nám vrcholí platby eh, a tím pádem je i větší riziko některých eh, projektů. Pan Hojzling, myslím, že jsem také zareagoval. Pokud je o trvalé pastviny a pastviny v alpských oblastech, máme nyní jasnější, navrhujeme nyní jasnější definice, doufáme, že projde. Pokud je o agroenvironmentální opatření, myslím, že můžeme zjednodušit provádění, můžeme také zjednodušit definice agroenvironmentálních opatření, eh, zejména při využití, pokud je o využívání eh, kritérií způsobilosti a také závazků zemědělců. Eh, myslím, že tak se nám podaří snížit chybovost a zlepšit kvalitu agri-environmentálních, eh, agri-environmentálních opatření. Tolik tedy eh, k vašim dotazům. Chci vám eh, říci, že beru velmi vážně ty problémy u rozvoje venkova a řekl jsem vám, jaká je naše představa, co můžeme učinit hned, co dlouhodobě. A já čekám, že již od druhého roku provádění u rozvoje venkova v těch opatřeních Eh, bude moci zlepšit situaci, ale eh, často tady to jsou věci, kde není možné eh, za jeden rok výrazně posunout věci kupředu a doufám, že ten trend bude pozitivní celkově. Děkuji, pane komisaři, za vaše reakce, která bude klíčová pro naše práce. Milé kolegyně, milí kolegové, vzhledem k tomu, že z důvodu velké účasti kolegů dosahujeme eh, časových hranic eh, naší schůze, mám dvě prozby. Jednak hojná účast kolegů ukazuje, eh, jak důležitá je pro nás zemědělská politika a ostatně je také největší položkou v rozpočtu a tudíž je dobře, že si na to eh, vyčlenujeme čas. Padlo nyní i několik otázek na účetní dvůr a tudíž můj dotaz. Zdali by případně zodpovězení mohlo proběhnout písemnou formou, možná byste se mohli zaměřit na to podstatné, eh, tak abychom mohli přistoupit eh, k slyšení s dalším panem komisařem, panem panem Oettingerem, kterého zde srdečně vítám. Kdo chce zodpovědět eh, za eh, účetní dvůr? Děkuji. Děkuji mnohokrát za váš dotaz, jsem, eh, za vaši žádost. Jsem velmi rád, že naše zpráva byla takto přijata. Pan komisař Čološ zareagoval na většinu věcí, které se týkají naší metodiky. Já bych rád ještě doplnil, že popis naší metodiky je obsažen v kapitole číslo 1 naší výroční zprávy, takže asi nejlepší je podívat se na tento popis, na tuto kapitolu číslo jedna. Pokud je o trend uchybovosti, eh, byl zde dotaz, jak dlouho musíme čekat eh, na správné údaje. Eh, data jsou vždy správná. Jde o naše metodiku. Jak jsem řekl, poprvé jsme oddělili hodnocení prvního, analýzu prvního a druhého pilíře a, a provedli jsme kontrolu úplného vzorku transakcí. Jsem si téměř jist, že v příštím roce už z toho výsledku budeme moci usuzovat na reálný trend. Tolik ode mne. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaši odpověď a ještě bych rád dal slovo i vám, eh, paní Burbergite. Děkuji, nic zásadního. Pan komisař Čološ již vystoupil vyčerpávajícím způsobem. Jenom bych se možná dotkla ještě těch environmentálních závazků, které příjemci, koneční příjemci neplní eh, a přitom by měli. Například eh, neudržují ty nárazníkové zóny, které nejsou osazovány Eh, také eh, ukládají odpady eh, na pozemcích, používají hnojiva a celá řada dalších podobných požadavků není plněná, které, které tedy byly zavedeny v členských státech. A na závěr ještě bych ráda řekla, že EUD vítá skutečnost, že komise spustila akční plán, jak v současném programovacím období, tak do budoucna bude mít akční plány. My budeme a že tedy bude vývoj dopodrobna monitorovan. Děkuji. Účetní dvůr ve své zprávě poukázal také na zjednodušení ehm, administrativních postupů, což hrálo, hrálo roli i dnes ráno. Zdali by chybovost nemohla být snížena eh, zjednodušením systému. Tady eh, je na řadě komise, ale i členské státy a určitě i eh, Evropský parlament, co by zákonodárce. Eh, některé požadavky přicházejí i z oblasti politiky. Eh, pokud eh, chceme myslet na vzájemnou podmíněnost, greening a tak dále, které jsou z hlediska realizace tak náročné a jestliže se podíváme na to množství drobných vyplácených částek, tak skutečně vyvstává otázka, zdali ekonomičtějším přístupem, přístupem by nebylo možno eh, dosáhnout eh, lepších výsledků. Pane komisaři, eh, pro náš výbor je velmi důležité, aby komise jednala proaktivně v těchto oblastech, protože je to tak důležitá část rozpočtu. Máme velmi velkou radost, že jste navštívil dnes náš výbor a že jste se zúčastnil také diskuse. Ostatně v křesťanském společenství se dnes slaví Mikoláše. Podle legendy svatý Mikoláš eh, z Myry eh, odevzdal eh, veškerý svůj majetek a podle legendy dokonce mm, hodil třem ženám, kterým jejich otcové nemohli financovat věno kusy zlata. My samozřejmě almužny nechceme, ale zemědělci také ne. Chtějí normálně normálně obchodovat se svými produkty, o to jde, ale právě v době, eh, kdy se peněz nedostává, je důležité, abychom s penězi daňových poplatníků eh, nakládali hospodárně. Takže ještě jednou děkujeme za eh, vaši návštěvu. Já nyní nezaznamenávám ani další otázky od zpravodaje. Pokud se další otázky vyskytnou později, tak se na vás obrátíme písemně. A ještě jednou, pane komisaři Čološi, děkujeme za vaši dnešní účast. So. darf ich gleich äh, Takže budeme hned pokračovat äh, a sice s panem komisařem Oettingerem. Odi. Pane Odi. Herr Odi hat das Wort. Slovo má pan Odi. No. Ano, pane předsedo, eh, normálně máme v 11 hodin hlasovat a poslanci si organizují podle toho diář eh, také ti, kteří zasedají, zasedají ve výboru pro dopravu, takže kdybyste mohl dodržet eh, nějak eh, čas hlasování. Máme zde sice pana komisaře. No? yeah, yeah. Um... We wanted to vote uh, from 11. Chtěli jsme hlasovat od 11. hodiny do půl jedné. Nyní je těsně před 11. Jste všichni připraveni hlasovat? Ano, takže chcete nejdřív hlasovat? Dobře. Pan komisař Oettinger je již přítomen. A kde pak ho máme? Takže dobře, budeme napřed rychle hlasovat. Okay. Okay, can we vote? Yeah, yeah, nobody objects. No. Ja, wir kommen dann zur Abstimmung. Takže můžeme přistoupit eh, k hlasování. Prvním bodem je zpráva Calvin. Vstupujeme hned do hlasování. Okay. Tak dobře. Kompromisní návrh číslo 3, kdo je pro? Protím, aby zvedl ruku. Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. A dostáváme se k pozměvacímu návrhu 110 s ústním pozměňovacím návrhem. Prosím, pane kolego Čarnecký. Pane předsedo, já bych navrhoval Eh, něco k hlasování. Některé poznací návrhy totiž eh, ne, eh, se neváží na ty konkrétní um, odstavce. Možná bylo snažší, kdybychom hlasovali pro kompromisní návrhy, pokud by to kolegům vyhovovalo, a poté o zbytku. Bylo by, to, bylo by takto hlasování mnohem snažší. Děkuji. Pokud není nikdo proti, tak můžeme takto postupovat. Souhlasíte? Dobře. Dalším je kompromisní návrh číslo čtyři. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh číslo 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dobře. A nyní kompromisní návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh dvě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. pořádku a nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 110. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 21 až 23 jsou shodné, kdo je pro, proti, zdrželi se, je to schváleno. Pozměňovací návrh číslo 24, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 111, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 128, kdo je pro? 28, pardon, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 29, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 30 odpadá. Číslo 112. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Číslo 130, číslo 31, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 32, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 34, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 33 a 35, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 39. 39, pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 40, kde pro? Proti? Pardon, odpadá, máte pravdu. Dále číslo 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 34. Kde pro? proti, zdrželi se přijato. Číslo 45, je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 46 odpadá. Nyní číslo 49, je to tak? Ten také odpadá. Ne, 49, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Dále číslo 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 55 a 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 115. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 58, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 59, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 62, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 116 s ústní změnou. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 164 a 165, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Pardon, 64, 65, není 66. Číslo 66, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Přeskočil jsem 63, je to tak? Takže se vracíme k číslu 63. Děkuji za pozornění. Kdo je pro 63? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Ještě číslo 67 není. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Dále číslo 68. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 69. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 70, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 71, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 75, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 78, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 70, 117 s ústní změnou, kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 80, kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 81, 82, totožné, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Číslo 84, dílčí hlasování. Kdo je pro první část? Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 85 odpadá, předtím 84, není číslo 86, 87, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 88, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 89 a 90, totožné, kdo je pro? Proti, Pardon, ústní změna k čemu? K poznacímu návrhu číslo 90. Můžete nám to prosím přečíst na mikrofon? E, místo v rámci napsat na základě nařízení 3, číslo 3892 lomeno 2006 protože by to mělo být na základě, ne pouze v rámci. Text. Okay, so we vote on the... Dobrá, hlasujeme tedy o ústním poznacím návrhu. Kdo je pro tuto ústní změnu? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Takže nyní hlasujeme o původním změní 89 a 90 totožných návrhů. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh číslo 91 a 92. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato z mého pohledu. Číslo 95 odpadá, není číslo 96. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 97. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 118 ústní změnou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 1 až 5. Můžeme vzít unblock? Ne, jedničku a dvojku. Takže jednička a dvojka unblock, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato AFET 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Čtyřka a pětka naraz, kdo je pro? Ne, čtyřka. Kdo je pro AFET 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Není AFET 5, kdo je pro? Proti. Není to jasné, takže ověříme elektronicky AFET 5. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Bylo to jasně přijato, omlouvám se. Nyní e, eh, návrh rozpočtového výboru, budget 3 až 6, můžeme vzít tam blok? Ne. Takže e, budget 3, kde pro? Proti? Zdrželi se přijato. Budget 4, kde pro? Proti? Zdrželi se přijato. Budget 5, kde pro? Proti? Zdrželi se přijato. Budget 6, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Budget 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Není pozici návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. E, číslo 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 108 jsou sjedněno, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dále poznací návrh číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Eh, poznací návrh číslo 12 a 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 14. Eh, ne, promiňte, odpadá. Takže číslo 109, kdo je pro? 109, kdo je pro? Proti? Zdrželi se Přijato. Zamítnuto, pardon, jasně zamítnuto. Nyní eh, budget, eh, právní odkaz 1 nový, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní zpráva jako celek. Elektronicky, ano. Hlasujeme o celku. Hlasujte, prosím. Jedna karta nám chybí, dobrá, hlasujeme o celku. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Jednoznačně přijato. Blahopřeji zpravodaj panu Kalfinovi. A nyní musíme hlasovat e, o, ještě o další věci. Děkujeme mnohokrát, pane Kalfine, pane zpravodaji. A nyní budeme hlasovat o zprávě STAS Pustím se rovnou do hlasování. Ostavec 1, poznatel číslo 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme elektronicky. Hlasujte, prosím. Kdo nehlasoval? Hlasovali všichni? Všichni hlasovali, konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. Poznací číslo 3 ve dvou částech. Nejprve první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Poznací návrh číslo 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Poznací návrh číslo 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Poznací návrh číslo 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 7, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací číslo 8, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Hlasujeme o celém návrhu zprávy. Hlasujte prosím elektronicky. Děkuji. Konec hlasování. To bylo jednoznačně přijato. Blahopřejeme zpravodaji. Tím jsme vyčerpali hlasování, že? Ano, děkuji mnohokrát za vaši pomoc a koncentrovanou práci. So, jetzt starten. I'm sorry for that. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně, kolegové, rozhodli jsme že v rámci eh, udělování absolutoria eh, na rozpočet 2011 pozveme i pana komisaře pro energetiku, pana Güntra Oettingera. Eh, pane komisaři, jménem celého výboru vás v této chvíli srdečně mezi námi vítám. Za účetní dvůr je tady Henri Greten, srdečně jej vítám tež a jak odpovídá našim zvyklostem, Prvnímu chci dát slovo zpravodaji eh, k této části udělování absolutoria. Pane Gajere, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Srdečně děkuji panu Oettingerovi. Pane komisaři, děkuji, že jste mezi námi a omlouváme se, že poněkud pokulháváme za časovým plánem, protože jednání a diskuse s vaším kolegou panem Čelošem byly trochu zdlouhavější, protože naše starosti v jeho rezortu jsou trošku větší než v případě vašeho rezortu. E, toto by neměl být úvod, chci e, pouze využít této příležitosti a Eh, položit eh, několik otázek. V minulosti jsme se v tomto výboru eh, zabývali dvěma otázkami souvisejícími s vaším rezortem. Jednak vývoj nákladů v rámci evropského jaderného fúzního projektu ITER, anebo lépe řečeno u celosvětového jaderného programu fúze ITER, kde komise a její orgány hrají velmi důležitou rolu, roli. A za druhé e, vývoj v rámci demontáže jaderných elektráren v Bulharsku, Litvě a na Slovensku. Eh, jsou to elektrárny eh, typu Černobyl. A to třetí, to je eh, nový trend. Tady je narůstající chybovost v oblasti politiky výzkumu. S vaší kolegyní paní Gegen jsme již hovořili a měli jsme trochu problém rozlišit, které orgány komise se stará přesně o které části programu. Vidíme, že v rámci DG energetika eh, dochází k nárůstu chybovosti na 4,5 a eh, proto bychom se spolu s vámi rádi poradili co komise hodlá učinit eh, pro snížení této chybovosti, respektive v čem eh, spočívají důvody, že v oblasti energetické politiky je chybovost o něco vyšší než v jiných oblastech. Ale zpět k eh, demontáži jaderných elektráren. Náš eh, výbor se několikrát tímto zabýval, navštívil také Ignalínu a eh, plánuje na příští rok eh, navštívit další stavby v Bulharsku a na Slovensku. Minimálně v Litvě tady čelíme opačnému problému, než je obvykle, protože obvykle Eh, vidíme, že peníze jsou vynakládány chybně. Eh, v Litvě vidíme, že peníze nejsou vůbec vynakládány, což eh, ministra financí může těšit, ale nás nikoli, protože cíl není, není dosažen. Jak to posuzuje komise a co se dá učinit, aby ty velké konflikty mezi litevskými úřady a smluvními partnery byly odbourány? A lze položit metodologickou otázku, zdali ohrožujeme eh, jednotu rozpočtu, když ITER financujeme vně evropského rozpočtu. Ale pak ještě jedna další otázka. Můžeme počítat s tím, že vývoj nákladů e, v rámci ITER e, jsou takzvaně pod kontrolou, jsou zvládané, protože bohužel členské státy mají ničivou tendenci nárůst nákladů e, v rámci ITER přisuzovat celkovému nárůstu rozpočtu. To nechceme. A to z toho důvodu, že rozpočet na výzkum chceme posílit, eh, spíše rozšířit, ale určitě eh, ne zúžit. Eh, a to na úkor ITER. Tole, tolik moje otázky. Děkuji, pane kolego, a nyní dávám slovo panu Onri Kretnovi, členu účetního dvora. Děkuji. Vzhledem k tomu, že váš zpravodaj položil otázky na pana komisaře Oettingera, tak se zříkám svého příspěvku, abych zkrátil debatu. Můj projev je k dispozici v písemné podobě. Pokud máte někdo otázky jsem vám rád k dispozici. Ano, děkuji. Tady eh, je eh, zjevný onen ekonomický princip v rámci účetního dvora. Ušetřili jsme čas a tudíž mm, smím udělit slovo panu komisaři Ettingerovi a prosím jej, aby zaujal stanovisko k nadneseným otázkám. Vážený pane předsedo, pane poslanče Gajere, dámy a pánové, poslanci a poslankyně, pane Gretne, eh, pánové z účetního dvora. Evropská politika energetiky je historicky viděno charakterizována regulací, e, zákazy a příkazy a cíly. A teprve v posledních letech se stává relevantní pro rozpočet. Jsou to mimořádná opatření, jako například program EEPR, e, jsou to velkoprojekty, jako například ITER, a v návrhu komise na příštích sedm rozpočtových eh, let máme tři priority v oblasti ITER a proto rozpočtová politika a dozor nad ní Eh, interně i externě nabíde na významu. Máme tady energetickou eh, účinnost u strukturálních eh, programů, zejména u sanace budov s větším využitím rozpočtu. Dále máme facilitu Connecting Europe, propojování Evropy, to znamená návrh komise, energetickou infrastrukturu, Eh, řešit a završit pan euro evropský, zejména v oblasti plynu a eh, elektřiny. A dále eh, tady máme výzkum, což v rámci Horizon 2020, Horizon 2020 také nabývá na významu jak věcném, tak i finančním. Děkuji finančnímu, respektive účetnímu dvoru za analýzu, výroční zprávu a také za mimořádnou zprávu k demontáži jaderných elektráren. Pokud jde o demontáž eh, elektráren jaderných, eh, máme tady tři členské státy, které od vstupu eh, do Evropské unie si vytkly jasný cíl. Demontáží, kterou kofinancujeme, chceme zajistit a zvýšit bezpečnost evropských občanů. Prostředky, které Evropská komise, za které Evropská komise odpovídá, eh, podléhají eh, Evropské bance pro obnovu a rozvoj. Eh, to znamená, že využíváme expertízu této veřejnoprávní banky. Prostředky, s nimiž se počítá do konce roku 2013 celkově, činí 11 300 milionů eur a mm, byla také čerpána v uplynulých letech Bulharsko, Slovensko. Tady máme vyčerpáno 50 prostředků, v Litvě dosud 30 Těžiště bylo nejenom financovat demontáž, ale také ostatní opatření k zajištění energetické bezpečnosti. To znamená energetická účinnost, ekologická opatření u tepelných elektráren, novou plynovou elektrárnu eh, v Litvě. To znamená, eh, těžiště je demontáž, ale na straně druhé také zajištění infrastruktury v oblasti elektřiny Eh, díky eh, sanaci a eh, také novým projektům. V oblasti demontáže z velké části jsou přípravná opatření financována, zafinancována a také zařízení pro likvidaci odpadu byla již koncipována a z části také z části také eh, završena. V, na Slovensku je již šest eh, reaktorů uzavřeno, eh, v Bulharsku postupujeme také zdárně. Ve zprávě účetního dvora, pokud je o Litvu, se hovoří, že demontáž postupuje pomalu. To s tím souhlasíme. My jsme pravidelně v kontaktu s litevskou vládou, každý měsíc, měsíc pravidelně a máme dojem, že litevská vláda e, skutečně e, usiluje o e, plnění smluvních závazků a neuvažuje o opětovném zahájení činnosti nebo zdržovací taktice, ale management a administrativní kompetence z hlediska eh, velikosti země eh, jsou eh, téměř přetížené, aby plnili to, co očekáváme. Vláda nás pozvala na návštěvu eh, Národní agentury a také, abychom do ní vstoupili jako eh, účastník nebo akcionář, což je pro nás eh, nemyslitelné, protože my musíme zůstat neutrální. Poskytujeme poradenství maximálně a doufáme, že i v rámci výměny ve vládě budou připravovaná mm, opatření uskutečněná dle plánu a tudíž, že učiníme zadost vašim očekáváním. Je jasné, že je zde určitě určitý politický tlak um, opět uvádět do provozu uh, jaderné elektrárny. A to je uh, vyvoláno zejména plynovou krizí z roku 2009, ale mohu vás ujistit, že všechny vládní orgány si uvědomují uh, svou povinnost a s určitým časovým skluzem příštím roce cíle dosáhneme. Pokud jde o doporučení účetního dvora v mimořádné zprávě, všechna tato doporučení schvalujeme a um, také je naplníme v plné míře. Zůstávají zde tři body, které se týkají i parlamentu. V rámci MFF plánujeme další prostředky pro demontáž tyto prostředky, eh, ale ty zmíněné tři státy považují za nedostačující. A eh, o tom se ještě budeme radit. Eh, otevřená je také otázka, zdali naše kofinancování doběhne. Eh, členské státy očekávají, že případně ještě i po roce 2020 eh, budou eh, kofinanční opatření probíhat. Já se domnívám, že toto by neměla být nekončící historie, že totiž demontáž a kofinancování by mělo být završeno a ukončeno do roku 2020, to znamená do doběhnutí MFF. ITER. ITER je jednorázový a také jedinečný projekt, kde musíme se učit za pochodu a e, ze zkušeností. Kompetentní je e, komise, Fusion for Energy je náš evropský nástroj, e, na němž jsme se shodli s velkými zeměmi, jako například Francii, Velkou Británii, Španělskem a tak dále. Máme šest globálních partnerů, Rusko, USA, Jižní Koreu, Japonsko, Čínu, Všichni tito jsou na palubě a jak generální ředitel MIC, tak i já Udržujeme pracovní kontakty se všemi odpovědnými ministry. Ty kontakty prohlubujeme velmi intenzivně. Účastníme se zasedání všech orgánů na vysoké úrovni a nyní máme nového ředitele pro Fusion for Energy. Já eh, sám jsem řídil výběrové řízení a jakmile se ujme svého úřadu, je to dánský vědec, mm, kterého si velmi vážím a má také mm, eh, velmi dobré managementské schopnosti. Ostatně eh, eh, myšlenka ITER je následující. Je tam mnoho vysoce kvalifikovaných vědců, ale téma managementu a také rozpočtové mm, restrikce není dostatečně rozvinuta. A já od toho nového ředitele očekávám posílení managementské eh, kompetence a také určité rozpočtové sensibility. A to platí také pro eh, ředitele pro, eh, v generálním ředitelství výzkumu. Cílem musí být výjít s rozpočtovými danostmi. Já samozřejmě sdílím vaše starosti. Rozpočtový návrh komise počítá s tím, že ITER bude financován vně evropského rozpočtu. Pravděpodobně budeme muset akceptovat, že členské státy ITER zahrnou do svých rozpočtů a tím pádem to bude část rozpočtu pro výzkum. Ale souhlasím s vámi, pane Gajere, že my musíme dbát těch rozpočtových daností, protože každý, každá mince, každé euro znamená zkrácení výzkumného rozpočtu eh, vně ITER. A naše projekty eh, v oblasti výzkumu vně eh, jadrové eh, fuze nemohou být eh, tímto eh, ohrožené, nesmějí být ohrožené. Já vám slibuji, že vůči tomu budeme velmi pozorní a budeme dbat na to, aby ty stanovené náklady byly dodržovány a aby to nešlo k tíži jiných oblastí. Děkuji, pane komisaři Tingre. A e, nyní mohu zahájit diskusi ke zprávě a táži se, zdali e, máte dotazy. Já mám několik otázek. Zdá se, že zatím nikdo nemá otázky. Či ano, pan Kalfin. Prosím, máte slovo, pane Kalfine. Thank you, Mr. Uh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Pouze na pana komisaře Ottingera, pokud jde o odstávku těchto třech zemích, ano, musí být dokončena co možná nejrychleji, ovšem jsou zde i technické záležitosti, nevím, zda jde pouze o politickou vůli. V některých členských státech ty technické plány, pokud vím, počítají s dalším obdobím než 2020, o několik let. Když tvrdíte, že by to mělo být dokončeno do roku 2020, znamená to, že je to v souladu s těmi technickými požadavky na bezpečnost, když Eh, jde o toto období, zda teda i ta bezpečnost bude vyřešena. Děkujeme. Pane kolego Kalfitne, ano, přesně to byla i moje otázka jako vedoucí delegace v Litvě a eh, kolegové, kteří u toho byli, to mohou potvrdit. My jako rozpočtáři jsme odjeli ze stavby v Ignalině eh, s vícero nezodpovězenými otázkami, protože Mm, jsme měli dojem, že tam není dosahováno potřebného pokroku. Můžete nám říci, co vlastně očekáváte a zdali se daří eh, tam ustavit takovou managementskou strukturu, která by zajistila eh, eh, realizaci opatření demontáže včas. My jsme také zjistili, že to asi bude vyžadovat ehm, ustavení rozhodčího soudu, aby eh, zúčastněné rozhádané strany ehm, dospěly k urovnání. To byl jeden ze závěrů naší cesty. A k tomu se ale ostatně hlásí i paní kolegyně Hercog. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. V podstatě k stejnému tématu. V Litvě jsme se dověděli o tom, že EBRD je vlastně třetí stranou. To znamená, že mezi komisí, národními vládami, plány v této oblasti jsou určité ještě nejasnosti. Jak zlepšit tuto situaci? To je můj dotaz. A druhý dotaz? Mám pocit, že v podstatě ta industriální kapacita v demontáži v Evropě je trošku v podstatě zaostává a právě proto k těmto spožděním dochází. Ten, já si myslím, že to bude nesmírně obtížné uřídit z finančního hlediska v tom našem ročním rozpočtovém plánování a postupu, proto bychom měli velice opatrně přistupovat k ukončení těchto projektů. Musí to být bezpečný projekt ke spokojenosti našich občanů a to jsou hlavní cíle, když nesmíme na jež, které nesmí zapomínat. Děkuji. Další otázky nezaznamenávám v této chvíli. Pane komisaři, možná, že byste se mohl zvyjádřit k tomuto bodu. Struktura spolupráce je v skutku složitá. Já jsem zjistil, že Evropská unie eh, pověřila Evropskou banku pro obnovu a rozvoj, aby pro nás tyto prostředky spravovala a aby ten proces, eh, tak říkajíc, doprovázela. A za druhé, jak jsem již uvedl, managementské kompetence a údernost eh, litevské eh, veřejné zprávy eh, není bezmezná a je stěží z to takovýto velkoprojekt podle časového zadání dovést do konce ale musíme se spolehnout na členské státy eh, a jejich schopnosti. Eh, nemáme tady žádný mezičlánek. Máme ale eh, dobrou právní pozici, můžeme případně prostředky krátit, anebo výplaty finančních prostředků pozdržet, anebo případně i škrtnout. To znamená, že finanční pobídky jsou pro nás nejlepším nástrojem k dosažení toho, aby litevská vláda se eh, nedostávala do dalších časových prodlev a aby eh, splnila své závazky. Ehm, byly také spory mezi vládou a eh, pověřeným technickým podnikem a e, paní poslankyně Hercogová, já jsem vděčen za e, e, vaši otázku. Bez ohledu na to, zdali v členských státech máme jadernou energetiku nebo ne, demontáž jaderných elektráren je velký biznis. I Francie bude stavět nové elektrárny, ale ty staré demontovat. A my jsme nyní s evropským stavebním průmyslem a také energetickým průmyslem v kontaktu, abychom dosáhli toho, že bude dostatek kompetencí a také budeme mít dostatek velkých jednotek eh, tak, aby se ten eh, eh, projekt demontáží v Evropě podařil. Ostatně Areva která je vůči na trhu v oblasti výstavby jaderných elektráren, chce právě tuto oblast v Německu ehm, přijmout za svou eh, hlavní činnost. A mám eh, v plánu příští měsíc eh, uspořádat kulatý stůl za účastí mm, zástupců průmyslu na straně také výzkumu. Mm, chci také hovořit o vědě, dalším vzdělávání a o financování programu a vůbec o financování, jak dosáhnout to, aby demontáž eh, jaderných elektráren eh, se v Evropě podařila a to za nejvyšších bezpečnostních eh, standardů. Já také nemám jistotu, že do roku 2020 se nám to podaří, ale když už nyní hovoříme o prostředcích na přes příští víceletý finanční rámec, tak musíme určitý tlak vyvíjet. Ehm, vše ostatní Eh, je budoucnost, ale ten, kdo už nyní hledí do dalšího desetiletí a chce pokračovat v kofinancování, ten vlastně snižuje ten tlak, který potřebujeme k tomu, aby ta rychlost v té demontáži v těchto zemích, zejména v Litvě, byla zvýšena, aby se ta rychlost zvýšila, rychlost demontáže. Děkuji. Eh, děkuji. Tady máme ještě doplňující otázky. Paní kolegyně Gressle k tomuto bodu, ano? Ano, děkuji. V, odpovědí, eh, v odpovědích se hovoří o setkání 5. prosince, to myslím bylo právě včera. A Vždy, když se potom ptáme, tak je stanoven určitý konečný termín a nová naděje, že se věci v Litvě vyřeší. My jsme tam byli na návštěvě od eh, úterý do čtvrtka a řekli nám, že v pátek, v sobotu bude porada, která věci uspíší a eh, dospěje se k řešení a tak dále. A nyní se to opět opakuje. Takže eh, se chci zeptat na aktuální stav věcí. Mám dojem, že komise je příliš trpělivá. V Litvě máme mimořádnou mimořádnou situaci, totiž Litva Eh, má eh, jako jediná národní agenturu. Eh, v jiných zemích je jiná konstrukce. Takže my, ta prodleva je také způsobena tou národní agenturou. A pokud ta národní agentura bude existovat, tak se toto bude opakovat. Náklady na to spoždění jsou zjevné. Měsíčně to činí, 300 tisíc eur. A jak to bude pokračovat, kdy když ten problém skutečně nevyřešíme u kořene. Takže dvě otázky. Ta první je ta konstrukce a druhá ty eh, pokusy na poslední chvíli eh, věc oddalovat a vždy, když se po něm po pro, problému ptáme, tak nám řeknou, ano, zítra, zítra budeme eh, věc řešit. Děkuji. Další otázka paní Hercog. Velice stručně. Já samozřejmě podporuji to, co řekla paní Gressler. Ovšem, z druhé strany je zde ještě jiná část otázky. Máme obecný problém. Dostáváme se v této oblasti demontáži jednotlivých jaderných elektráren k takové situaci, že nemáme technické řešení, nemáme mm, řešení, která by byla motivována tímto způsobem a proto musíme zastavit tuto demontáž, protože řešení neexistuje. Pokud zastavíme tento proces těchto důvodu, tak v podstatě ano, samozřejmě mm, to řešení musí být bezpečné, ovšem jak zajistit, aby nedošlo k chybě, nějakému zdržení nebo řekněme nějaké mm, nesrovnalosti. Individuální řešení, jak se zde o tom hovoří, mohou být nesmírně riziková řešení, vznikají tam problémy, které nejsou všem spojeny s managementem nebo nějakými nesrovnalostmi, proto zde musíme jasně je oddělit, musíme je financovat jiným způsobem, podobně jako u, ITR, u projektu ITER. Neustále tam máme další prostě dodatečné náklady a z rozpočtového hlediska to nemůžeme vůbec očekávat, bohužel. Chci zdůraznit to, co řekli kolegyně Gressler a Herzog. My jsme naznačili, že i případné eh, zmražení finančních prostředků nebo eh, rozpočtový stop by eh, mohl být nástrojem poslední volby, ale z pohledu postižených lidí to také není uspokojivé, protože mm, jde o to vyřešit ten problém podstatný. A když se podíváme na tu stavbu a jedni experti nám říkají, že ta stavba výstavba neodpovídá současným standardům technickým druzí, zase říkají, že ale ano. A za třetí um, tvrdí, že provozovatel elektrárny vůbec nemá zájem eh, to zařízení rychle demontovat. Pak jako kontrolor rozpočtu dospějeme k bodu, kdy si řekneme, že my to asi sami neumíme posoudit. Takže eh, je tady otázka po rozpočtových opatřeních a ta se obrací proti eh, příjemcům. A eh, dále pak nastupuje na scénu odpovědnost komise, protože na koho se máme my jako parlament obracet, ne na komisi. Ta páka je na straně komise a my očekáváme, že mm, komise eh, přijme určitá opatření, protože eh, zpráva účetního dvora jasně konstatuje, že je zde zapotřebí jednat a tak to vidí i orgány eh, v Litvě. My si přejeme a doufáme, že se podaří tuto zdánlivou blokádu, kterou jsme tam zaznamenali, odstranit, ale domníváme se, že komise by přitom měla a musí sehrát velmi aktivní roli počítejte s tím, že velmi intenzivně na každé úrovni a při každém kontaktu eh, vyvíjíme tlak a upomínáme litevskou stranu. To nečiníme veřejně, já si myslím, že komise by se neměla starat o novinové titulky tím, že budu upomínat a e, plísnit e, národní vládu, ale se žádným jiným ministrem nemám tolik e, aktivních setkání a kontaktů jako s litevským příslušným ministrem. Dnes, ještě dnes, ale nikoli kvůli vám, ale je to eh, pravidlo, se s generálním ředitelstvím poradíme o tom, zdali eh, zkrátíme prostředky, zdali poprvé využijeme těchto možností rozpočtových nástrojů. Já vám pak v dalších dnech podám informaci o tom, k jakému výsledku jsme s generálním ředitelstvím dospěli, ale počítejte s tím, že nemáme chuť, aby se z toho stala nekončící historka. Děkuji, Děkuji. Ještě jednou paní Gresle. Já bych chtěla připomenout ještě tu otázku té konstrukce Národní agentury. Ta poslední šance, která nyní je, protože poslední šance původně byla v červenci, v polovině července, a nyní je eh, na obzoru další poslední šance, takže je tady mnoho posledních šancí. Takže nyní ta poslední šance. Vláda si uvědomuje, že agentura, Národní agentura v Litvě není správným strukturálním řešením a pozvali nás, abychom se nechtěli stát akcionáři, partnerem té Národní agentury, co by komise. To je ale pro nás nemyslitelné. My jsme dozorem, my jsme poradci, ale nemůžeme být společníky. Eh, ve vlá- s tamní vládou ale těsně spolupracujeme a radíme, eh, jak zlepšit tuto managementskou strukturu, tuto řídící strukturu. A vláda nyní musí ustavit v rámci příslušného eh, ministerstva jakousi eh, malou jednotku task force eh, komisi s kompetentními pracovníky, kteří tím budou pověřeni. A my jim radíme, jakým způsobem toto ustavit a věříme, že nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku bude jasno o struktuře této nově ustavené komise. A ještě jednou, Možná, že máme vůči eh, drobnému, drobonkému členskému státu větší trpělivost, než bychom měli vůči většímu, velkému státu. Možná, že vůči velkému státu bychom postupovali přísněji než vůči eh, Litvě, ale víme, že nyní už není za 5.12, ale 5 minut po 12. Takže je nutno přijímat opatření jednoznačně. Děkuji. Děkuji. Další otázky k demontáže nemám a tudíž se táží, zdali máte ještě další otázky k dalším tématům, respektive nyní uděluji slovo panu Kretnovi za účetní dvůr. Děkuji, pane předsedo. My jako účetní dvůr jsme předložili mimořádnou zprávu o demontáži. Pan komisař Oettinger nám vysvětlil, že komise všechny naše návrhy přijímá. Nemám k tomu co dodat. Super, vielen Dank. To je super, děkuji vám. A na tomto místě bych se ještě jednou dotázal zpravodaje, zdali si přeje slovo k závěrečným poznámkám. Jsme trošku v časovém skluzu a proto vás ušetřím mých moudrých slov. Tak to je vlastně škoda, ale děkujeme je důležité, abychom eh, k celé problematice přistupovali i s humorem a uzavírali s humorem. Eh, pane komisaři Tingre, milý Günther, děkujeme mnohokrát za eh, účast na této diskusi. Energetika je důležitá a stále důležitější tematikou pro Evropskou unii. Potřebujeme mnoho energie i v přeneseném významu slova a to přeji Eh, vám všem a jmenovitě i tobě v, této, eh, v tomto ročním období. Děkuji ještě jednou za účast. Ja. Mhm. Milé kolegyně, milí kolegové, musíme nyní přistoupit ještě eh, k bodu pořadu 7, zvláštní zpráva, eh, ale tento bod eh, odsuneme, protože zpravodaj nemohl být přítomen a tím pádem se posouvají i termíny, nebo pro předkládání pozměňovacích návrhů nebo zůstávají platnosti? Takže i lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů se rovněž eh, posouvají a tudíž bude ještě dostatek času eh, na pozměňovací návrhy. A tím se přímo dostáváme k bodu pořadu číslo 8, výměna názoru s generálním ředitelem agentury OLAF, agentury pro potírání eh, podvodů. Eh, pane Kesslere, srdečně vás vítám. Eh, můžete zůstat na svém místě nebo usednout tady za předsednickým stolem. A chtěl bych ještě upozornit, že pan Kessler požádal dopisem o to, aby eh, mohl zaujmout stanovisko k nadneseným otázkám. Eh, já jsem to dnes již eh, předeslal, že ve smyslu harmonické spolupráce mezi evropskými institucemi a také na základě meziinstitucionální dohody jsem vyjádřil souhlas se žádostí pana Kesslera, ale požádal jsem jej o stručnost vzhledem k pokročilému času. Pane Kesslere, srdečně vítejte eh, v našem výboru pro rozpočtovou kontrolu. Sie wissen, es gibt eh, derzeit, seitdem wir uns das letzte od poslední neveřejné schůze koordinátorů eh, ve Štrasburku uplynul určitý čas. Tehdy jsme se spolu viděli a vy jste požádal o to, abyste mohl zaujmout stanovisko na veřejné schůzi. Já, co by předseda eh, rozpočtového kontrolního výboru, eh, jsem se rozhodl, že vám tuto možnost udělím a tímto vám dávám slovo. Vítejte. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Děkuji rovněž členům vašeho výboru za tuto příležitost, kterou jste mi poskytli. Já si myslím, že je mou povinností, abych před vámi předstoupil po té diskuzi, která probíhala, zároveň slyšení. V podstatě je to takové mm, určité mm, projev, projev určité respektu a zodpovědnosti generálního ředitele OLAFu vůči institucím, vůči Evropskému parlamentu. A zároveň jde o potřebu objasnit některé věci. Já myslím, že je mou povinností přispět tímto objasněním, hmm, řekněme, hmm, trochu celou situaci ztransparentnit, eh, prolomit eh, ten začarovaný kruh různých prohlášení, informací, částečných informací, mm, polopravd, které se objevují poté v médiích, v článcích, novinách a tak dále. Proto jsem mezi vás přišel a budu se snažit opravdu vystupovat eh, na základě faktů, informací, to bude jednodušší pro vás i pro mě. Čili ty věci, které mm, se dotkl poradní výbor v rámci toho slyšení, které proběhlo asi před měsícem. První nejdůležitější věc. Přístup k informacím ze strany poradního výboru. To znamená přístup k souborům OLAFu. Čili jak vypadají fakta? Od 1. února došlo k té interní reorganizaci OLAFu. Nový poradní eh, dozorčí výbor začal eh, fungovat, eh, čili v podstatě od února až do období asi před několika dny jsme obdrželi 49 žádostí o přístup k našim souborům ze strany tohoto výboru. Máme veškeré informace, pokud je o obsah těchto souborů. A všechny tyto žádosti byly akceptovány, to znamená, kterýkoliv soubor, ke kterému požádali přístup, jsme zpřístupnili. Ani v jednom případě těchto mm, vyšetřovacích souborů jsme nepřistoupili k nějakému zákazu nebo zamezení ze strany výboru. Čili opravdu plná transparentnost na naší straně. To jsem chtěl zdůraznit. V minulosti byly určité problémy s přístupem řekněme, až do září, od února do září, protože OLAF eh, byl čestě reorganizován a tento výbor dohledu jak si stanovil své procedury, práva a tak dále. My jsme zatím neměli ty procesy, procedury k dispozici, došlo tam k určitému odkladu v některých případech proto to vedlo k opakování žádosti výboru pro dohled a jejich eh, přání podívat se na soubory, ovšem ani jeden z těchto souborů, jak jsem říkal, jsme, jsme eh, eh, neutajili. Od září jsme však ovšem měli trošku jiné záležitosti, které jsme řešili. Tam mm, už tato, tento přístup fungoval pořádku od září. Byla na stole dohoda, písemná dohoda mezi OLAFem a výborem dohledu, která se týkala přístupu k informacím. Společně s panem předsedou Timmermansem jsme na tom pracovali měsíce. Konečně se nám tato dohoda povedla. A tím jsme specifikovali konkrétní postup, proceduru, kterou jsme potřebovali, aby tento výbor měl přístup k informacím řádným způsobem. A, a zároveň, aby to bylo v souladu s nařízením 45 z roku 2001. Zároveň i v souladu se stanoviskem Evropského supervizora pro data to znamená, že jsme tam stanovili jasné procedury, jasná, jasné postupy pro přístup k těmto datům. To, že tuto dohodu jsme neměli před zářím k dispozici, to vedlo právě k tomu, eh, k tomu spoždění a k diskusím s výborem pro dohled. Ovšem tento problém je již vyřešen a od září se s těmito problémy nepotýkáme. Nechci se zacházet do žádných ideologických eh, zahajobat, ideologické diskuze nějaké náboženské války, zda ten přístup je přímý, nepřímý, okamžitý a tak dále, jak požadovali nedávno tím dopisem, který zaslali institucím. Toto je otázka pro instituce a především pro Evropský parlament eh, budou-li chtít změnit ten nařízení, to je záležitost politického zvážení. Já mám za povinnost eh, respektovat stávající pravidla, což mimochodem znamená to, že já jsem mm, bohužel tím odpovědným člověkem i za důvěrnost těchto informací a já jsem odpovědnou osobou pokud jde o poskytování nesmírně důvěrných informací, které OLAF má k dispozici. A právě proto se musíme mít k dispozici proceduru, postup, který musíme respektovat, to je povinnost. Já jsem zodpovědným na základě nařízení i na základě stanoviska, jasného stanoviska z roku 2007 Evropského ochránce dat. To znamená, touto osobou je generální ředitel OLAFu. Vitální postup byl odsouhlasen v září s výborem pro dohled a tento postup funguje. To znamená, žádné problémy tam nejsou, žádná spoždění, žádné stížnosti ze strany výboru pro dohled. Pan Timmermans, já bych mu rád za to i poděkoval, protože se tak v tomto ohledu vyjádřil na slyšení. Výsledky tohoto slyšení se objevily v tisku, byly tam takové ty šumy, údajně nejsme transparentní a nerespektujeme pravidla. Vůbec to však není pravda. My, my respektujeme pravidla, musíme je respektovat. Pokud by tato pravidla měla být změna, to není mou, otázka pro mě, to je otázka pro instituce. V každém případě nejsou zde problémy a ani jeden file, ani u jednoho souboru jsme nezamizeli přístup výboru pro dohled. To znamená, to je přístup k těm datům. První. A s tím je propojená další věc, přístup výboru pro dohled ke zprávám a k souboru ohledně pana Daliho. No, ani nevím, jestli mě to překvapilo. Nevím. Když jsem si přečetl hned po tom slyšení a je následující den v tisku prohlášení, články, které tvrdí, že výbor pro dohled neměl přístup k k úplnému souboru týkajícího se pana Daliho. To mě překvapilo. Dokonce víc než překvapilo. Olaf tím utrpěl touto informací. Proč? Protože to zopakovali i na setkáních v jednotlivých institucích i v Evropském parlamentu. Já chci mé, můj příspěvek založit na faktech. Výbor pro dohled v na základě pracovní dohody, která s nimi byla podepsána, byl prvním orgánem, který měl k dispozici tu zkrácenou verzi zprávy. Vůbec o to nemuseli ani požádat. Okamžitě ji obdrželi a poté požádali plný přístup k souboru a hned ten den jim to bylo povoleno, myslím, že 17. nebo 18 ještě než jsme to zaslali na Maltu. To znamená, že měli plný přístup k plnému ucelenému souboru. Dokonce ani komise neměla. Komise nemá právo, ani žádná jiná instituce nemá toto právo. Pouze čtyři lidé v OLAFu měli tento přístup a výbor pro dohled rovněž obdržel plnohodnotný přístup, který jim byl poskytnutý do konce listopadu. Ten soubor měli k dispozici 1,5 měsíce. Přesně jak o to požádali, hned to bylo povoleno. To není nic podivného, je to součást naší dohody. A zároveň je to součást eh, toho stanoviska, které tento výbor přijal. To není žádný problém. Ovšem po slyšení mě překvapilo, že k tomu prý údajně nedošlo, že měli přístup jenom ke krátk, zkrácené podobě, tak eh, to mě velice překvapilo. Chtěl jsem tato fakta uvést na pravou míru, proto se o tom hovořím. I když teda je to již pozdě, abych tady odstranil ty pochybnosti, přesto jsem se o to pokusil. Další věc. údajně já, jakožto generální ředitel OLAFu, nerespektuji interní pracovní postupy, pravidla výboru pro dohled. Hmm, já tomu v podstatě nerozumím. Já tento řád a tato pravidla plně respektuji. Nechápu proto, jak bych je mohl nerespektovat tato pravidla vždyť to nevyvolává nebo neukládá žádné povinnosti ani ze strany OLAFu, ani generálního ředitele. Jako kdybyste mi tvrdili, že nerespektuji pravidla účetních v Německu. Já je respektuji, ovšem ty se mě přece netýkají, o tom se, o mé osobě se tam nehovoří. Interní řád výboru pro dohled se nezměňuje o generálním řediteli Olafu. Já tam nejsem k ničemu zavázán, proto nechápu, jak bych je neměl respektovat nebo dokonce porušovat tato pravidla. Prosím, ještě jednou opakuji, že z těchto pravidel na mě ani na Olaf nejsou ukládána žádné, ukládány žádné povinnosti to už není faktická záležitost, to je v podstatě právní záležitost, i kdyby tam byly nějaké povinnosti, které by vyplývaly z těchto pravidel pro ola tyto povinnosti či požadavky by nebyly právně závazné přece jednoduché uvědomit si, že interní si řád jednoho orgánu přece není závazným pro jiný orgán. My máme rovněž naše, náš interní řád, který je závazný pro OLAP, ale rozhodně ne pro výbor pro dohled ani pro žádný jiný orgán. A poslední věc. Nevím, co víc by mohl říci a jak to ještě objasnit. Já prostě chci vše založit na faktech, nechci zacházet do žádných ideologických eh, poteček. Já respektuji, miluji něco, nenávidím a podobně. Respektuji, já prostě je plně respektuji. Že Olaf utrpěl a jestli instituce trpěli tím, že z toho byly vyvozeny určité závěry, které byly řečeny ve vašem výboru, v parlamentu, v novinách. že já údajně teda nerespektuji tato pravidla, že je dokonce porušuji, jak teda OLAF může respektovat svá vlastní pravidla investigativních postupů, pokud nerespektujeme tato pravidla, čili tyto závěry prostě podle mého názoru mě nenapomohly ani institucím, ani OLAFu a já jsem chtěl rozptýlit tyto pochybnosti a faktickým způsobem to prostě se objasnit. Já respektuji pravidla, která ovšem, ze kterých na, pro mě ne, nevyplývají žádné povinnosti, to znamená, že bych je prostě nemohla ani porušit, ani kdybych chtěla, ale já je nechci porušit, <laughs> ale dokonce by bylo nemožné porušit. I kdybych chtěla, tak je nemohu porušit. A poslední věc. Zaměstnanci. Pro mě to není tak důležitá záležitost. Já samozřejmě chápu, že v, pro výbor, pro dohled je to zásadní věc, ovšem pro mě, ale aspoň z mého hlediska si myslím, že v parlamentu by se, tomu, by se s tomu nemuseli věnovat až tak dlouho, že došlo k tomu. Tak si dovolím nyní několik minut eh, vás ještě zdržet a opět fakticky bych řekl. Sekretariát tohoto výboru za posledních 13 let nikdy neměl 8 zaměstnanců. 4 až 5 zaměstnanců v těch prvních letech, řekněme pěti letech, možná déle. Pak 6. A pak eh, v takovém krátčím období, myslím dokonce 7. A nyní mě bylo řečeno, že já jsem zkrátil tento počet o dva zaměstnance a údajně proto, aby nemohlo dojít ke kontrole. Ne, fakta nejsou špatná, jsou špatná a dokonce i to, co je mi jak se tvrzeno. Já prostě pokud je o role tohoto výboru pro dohled, já v tom věřím. Já jsem přesvědčen o tom, že nejenom, že je to potřebný výbor, ale že musí chránit nezávislost Olafu, monitorovat Olaf, zajistit to, že, je, že Olaf je, že se odpovídá za své činnosti. A to, že by je přiškli nějaký záměr zkrátit počet zaměstnanců, aby jejich výbor prostě um, nemohl účinně provádět kontrolu. Já to mm, já se o to distancuji, já to prostě odmítám, není to pravda. Když došlo k reorganizaci OLAFu a změnili jsme naši vnitřní strukturu a vůbec um, zaměstnaneckou strukturu, tak já jsem z toho plánu ty dvě prázdná pracovní místa, která tam byla uvolněna již delší dobu. A já jsem je využil pro tu investigativní část OLAFu. Čili to já jsem v podstatě eh, odebral výboru pro dohled pouze tu možnost mít 8 zaměstnanců, možnost, kterou oni ovšem nikdy nenaplnili, to je pravda. Samozřejmě mohu jim dát teoreticky nějaké další lidi, ovšem nyní nevím, zda potřebuju, potřebuji váš souhlas Evropského v tomto ohledu, ovšem mám zde dobrou zprávu a to na závěr. Nechci vysvětlovat proč jsem zkrátil počet zaměstnanců, protože tomu tak nebylo, těch aktivních zaměstnanců. Ovšem nyní je zde pro mě veliký problém vytvořit dvě další pracovní místa v sekretariátu. I na posledních dvou jednáních ve vašem výboru jsem se o tom zmínil, možná si pamatujete. Olaf a já poprvé celé historii těch posledních 13 let jsme škrtali zaměstnance nejenom v OLAFu, ale ve všech mm, odděleních i mm, prostě z důvodů, které znáte. To znamená 2% zaměstnanců, 8 lidí méně v letošním roce, 1% v následujících 4 letech, což pravděpodobně budou 2%. To znamená 8 lidí v následujících pěti letech. To znamená 40 lidí v těch pěti letech. Já jsem řekl, že v tom dopise minimálně se to bude týkat 23 postů, pravděpodobně ovšem dokonce 40. Mezinárodní. Teda, eh, pardon, samozřejmě záleží ještě na tom víceletém finančním rámci. Zároveň jsme dosáhli rekordu, pokud je o investigativní informace a zahájení postupu v tomto ohledu o 30 více než v loňském roce a v loňském roce již to byl rekordní rok, čili 2%, o 2% méně zaměstnanců, o 30% nárůst práce. Čili vidíte, jaká je to situace, nesmírně obtížná. A dobrá zpráva na závěr. Hovořil jsem s předsedou výboru pro dohled před několika dny. Dosáhli jsme dohody. Asi uděláme takovou společnou akci, abychom reagovali na tento závažný problém krácení pracovních postů, což má dopad na, kap- na kapacitu výboru pro dohled, jejich aktivity a mhm. zároveň na naši kapacitu investigativních eh, aktivit. Děkuji za vaši trpělivost. Doufám, že to pomohlo nejenom objasnit celou situaci, ale zároveň že vám to umožní celému parlamentu vidět, jak nám leží na srdci dobré fungování výboru pro dohled. A do jaké míry se snažíme o to, aby tento výbor fungoval a doufám, že i díky vaší podpoře tomu tak bude. Vážený pane generální řediteli Kesslere, jménem výboru pro rozpočtovou kontrolu si dovolím pouze učinit jednu poznámku. E, co by výbor e, jsme na požádání výboru pro dohled e, poskytli tomuto výboru možnost se informovat. OLAF je nezávislá instituce, to bylo pro parlament vždy důležité, ještě před mou dobou, než jsem se stal poslancem Evropského parlamentu. O tom zde panuje i nadále konsenzus ale v demokracii musí i nezávislé instituce podléhat eh, kontrole eh, právního státu. A eh, za tímto účelem byl ustaven výbor pro dohled. A my to bereme velmi vážně jako parlament, když poslanci výboru pro dohled na veřejném zasedání prohlašují, že považují své pracovní možnosti za omezené, že je shledávají omezenými a proto jsme rozhodli, že společně s vámi, pane generální řediteli, eh, chceme eh, pozvat eh, na společné zasedání členy výboru pro dohled, což nebylo možné, protože je to nestálý výbor. Myslím, že nemá smysl to prodlužovat, ale chci již nyní prohlásit, že za předpokladu, že ostatní poslanci to vnímají stejně, tak je pro nás důležité, aby se dostal ke ke slovu a byl vyslyšen i e, výbor pro dohled. A doufám, že se nám zanedlouho podaří e, dát e, slovo oběm stranám. Nyní vidím, že se přihlásila paní Ayala Sender, která pospíchá, musí odjet a poté následují další. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem požádala o slovo především proto, abych upozornila, že eh, jsme od pana Kesslera nedostali, nebo alespoň já jsem nedostala um, odpovědi, byly zaslány koordinátorům, ale zase, že ne ostatním členům výboru. Samozřejmě pan Kessler to tady všechno velmi dobře vysvětlil, ale přece jenom bych ráda měla k dispozici písemné odpovědi pana Kesslera na naše dotazy. Samozřejmě budu se opírat informace, které zde není byly poskytnuty. Nejprve chci poděkovat panu Kesslerovi za jeho zájem o naši práci a za informace, které nám poskytl a chápu jeho znepokojení. Chápu, co vnímá jako problém, ale jsme překvapeni, že situaci, kdy vznikne problém, kdy dozorčí výbor vznáší stížnosti, tak to samozřejmě vnímáme jako problém a vzpomínám si, že když jste o tom hovořil, vyjádřil jste určité pochybnosti. V rámci své prezentace tomto výboru. Jste ředitelem OLAFu a proto by jste měl mít úzkou spolupráci s dozorčím výborem. Pro nás jednoznačně dozorčí výbor zárukou představuje tedy záruku v komplexních a citlivých strukturách, jako je OLAF. Víme, Víme o vašich problémech, ale dozorčí výbor má být eh, zárukou, že je vyvíjena kontrola a že nebudou vznikat problémy. Takže pokud eh, dozorčí výbor vznese nějaké stížnosti, je naší povinností je přeskoumat po dobu eh, sedmi měsíců do září nebyly s organizací problémy. Tázali jsme se na to, zda jsou nějaké problémy a o něčem jsme neslyšeli. A, a nyní se vracíme ke standardnímu běžnému postupu. Zajímalo by nás, zda, od září tedy zajímalo by nás, zda dochází k nějakým časovým skluzům. A když jste hovořil o problémech v těch tedy sedmi, vy jste hovořil o problémech v těch sedmi měsících od února do září. To by nás nepokojí a chceme vědět, jaká je situace. Doufáme tedy, že případné skluzy byly dohnány, dotaženy a řekl jste, že členové dozorčího výboru jsou závislí na rozhodnutí přijímaném jiným orgánem. V minulosti bývalo v dozorčím výboru maximálně sedm osob a nebyly to jakékoliv osoby, museli to být administrátoři, museli mít správnou, eh, správné kompetence a praxi odpovídající. Ve výzkumné složce organizace jste chtěl mít eh, jaké lidi, kolik tam bylo administrátorů, eh, kolik lidí. To je důležité, protože to, o to se také odvíjí eh, možnost dozorčího výboru vykonávat svoji funkci. A my samozřejmě také musíme provádět kontrolu a zajišťovat nezávislost a efektivitu činnosti vaší činnosti tedy OLAFu. Hovořil se také o problémech s tím, co se objevilo v tisku. Pokud je o pana Dalího, ten případ eh, se určitě objevil výrazně v médiích. Hovořil jste o tlaku, že to byla, co bylo to první, co se tady v tisku objevilo. Eh, my jsme museli vycházet z informací, eh, které se objevily v tisku a eh, z jednání s námi. Také jste předal ten případ malckým orgánům, ale hovořil jste o tlaku v té době. Jaký tlak máte na mysli? samozřejmě zodpovídáte za důvěrnost eh, v rámci OLAFu, ale vidíme, že se něco dostalo do tisku. O tom se tady nyní bavíme. Myslím, že tady se musíme zaměřit také na naše vztahy s médii, abychom měli určitou kontrolu nad tím, co do tisku pronikne a co nikoli. Možná byste měl být opatrnější, možná my všichni bychom měli být v takových záležitostech opatrnější. Myslím, že bychom eh, se všichni měli snažit dívat se na ty věci ze stejného úhlu pohledu. Ehm, vaše organizace přešla z pěti ředitelství, eh, ze čtyř ředitelství na pět. Eh, máme, máte tam nyní také ředitelství pro koordinaci, to je dobře. Um, tak um, je otázkou, zda třeba rozšířit některá tato ředitelství, nebo myslíte, že máte málo zdrojů? Eh, nebo neměli bychom, eh, neroztřišťují se zbytečně, neměli bychom je více soustředit do té výzkumné složky organizace. Děkuji, paní eh, Gresle. Děkuji, pane generální řediteli. Já bych to byla uvítala, kdyby toto zasedání bylo proběhlo za účasti výboru pro dohled. Možná, že bychom to mohli uskutečnit později. Já bych chtěla poukázat na to, že to, co říkáte, je vlastně jakýsi protimluv a rozporuplné. Je zde problém nebo není problém? Vy jste řekl, že v podstatě eh, není problém, ale pak jste řekl, že mezi eh, únorem a zářím problémy byly. Poté, co jste řekl, přece eh, musím se domnívat, že výbor pro dohled, který se stává z bývalého e, soudce pro Evropského soudu, bývalého policistu, bývalého, bývalé soudkyně, auditora a tak dále. E, tyto problémy ale o nich hovoříte, eh, byly předneseny a já mám dojem, že vy reagujete teprve poté, když je eh, na vás vyvíjen maximální tlak vykonávat to, k čemu jste eh, zavázán, totiž v dobrém duchu kooperativně spolupracovat. A to mi je líto. Já jsem sledovala tu historii komunikace s výborem pro dohled a také snahu tohoto výboru dospět s vámi k dohodě. E, tato dohoda ale bohužel nebyla možná. Já um, jsem osobně žádala vás i pana komisaře Šemetu o to. A um, tudíž se musím ptát, proč, proč tohle vyhrocení aféry, proč? Je to otázka, na kterou bych chtěla mít odpověď a bylo by dobře, kdyby tato odpověď nebyla rozporuplná. To je moje první prozba. Druhá. Eh, vy jste řekl, že jste přišel z respektu vůči Evropskému parlamentu a chcete skládat účty. Já musím říci, že eh, já jsem se dívala na mm, odpovědi na naše otázky vůči komisaři eh, Dalimu a musím říct, že váš respekt vůči Evropskému parlamentu není velmi velký, protože vůči tisku zaujímáte stanovisko mnohem podrobnější než v tomto tiskopisu. A mm, pokud toto považujete za eh, mm, eh, respekt vůči parlamentu, tak tady není něco dobře. Musíme k těmto otázkám se ještě jednou vrátit, protože mám do, dojem, že vaše odpovědi naše otázky spíše více mlží, než objasňují a e, spíše neříkají nic, než e, něco. A že skutečně e, naše dotazy vůbec neberete vážně. Co je OLAF? OLAF je správní úřad, který provádí zprová, správní šetření a řízení. Ta věc je uzavřená vůči komisaři Dalimu a dokonce uzavřená jeho odstoupením. Takže není důvod nám zprávu nedat a z tohoto důvodu budeme budeme muset do OLAFu vrtat dál. E, a chci také říci, že mm, pokud je ten, že tento přístup vůbec nepovažuji za užitečný, e, pokud jde o spolupráci s výborem pro e, dohled. Je nutno brát tento výbor vážně. Nikdo se nenechá rád kontrolovat, to je jasné já sleduji ten problém mezi Olafem, jeho generálním ředitelem a výborem pro eh, dohled eh, ty problémy tady vždy byly, protože ta konstrukce je složitá, protože také výbor pro dohled pracuje také na problematice Dali, ale během posledních osmi let ještě nikdy nebyly problémy tak velké a tak vyhrocené jako nyní v tom eh, vyhrocení eh, sám sobě škodíte eh, své funkci OLAFu a také výboru pro dohled. My chceme, aby výbor pro dohled mohl plnit svou funkci. Je to námi jmenovaný orgán a my jsme povinováni vůči tomuto grémiu, aby mohlo pracovat, jinak jej nepotřebujeme ale pak musíme samozřejmě um, změnit i tón vůči vám. To nechceme. My chceme efektivní OLAF, OLAF, který má dobré výsledky a generálního ředitele OLAFu, který vykazuje dobré výsledky. Ale k tomu patří dva. To chce dva. Takže prosím, spolupracujte. Děkuji. Slovo má pan Gajer. Já nemám žádnou otázku na generálního ředitele, mám komentář. Můj komentář se týká eh, způsobu práce eh, výboru. Já bych prosil, abychom rozlišovali v diskusi dvě věci, a sice eh, striktně. Jedna věc je vztah mezi paní, panem generálním ředitelem Kesslerem a výborem pro dohled. To je otázka naší správní příslušnosti. A to vyjasníme, vyřešíme. V podstatě jsem docela rád, že eh, můžeme vyslechnout pana Kesslera a výbor pro dohled samostatně, odděleně, protože eh, nemám pocit, že se dostaneme dál, když tady sedíme jako rozhodčí, zatímco se zúčastněné osoby navzájem přou a vysvětlují, co kdy udělali či neudělali. To nás nevede dál nemám, zá, nepovažuji to za zábavné, to výměnu názoru. Za druhé, Řešení těchto správně technických sporů mezi generálním ředitelem a výborem pro dohled bychom měli striktně oddělit od věcí, které tady řešíme v souvislosti s případem Dali. A ani bychom se neměli vracet k věcem, které už objasněné jsou. Už více než měsíc tedy od té doby, kdy jsme dvě, tři hodiny se s generálním ředitelem eh, radili ve Štrasburku, že ta věc už není v rukou Olafa. Jsou tady nyní na tahu maltéské orgány a komise. Dobře, tak to není pravda, jak říká paní Gressler, to se eh, vyjasní. A Možná, že Inge máš tu zprávu, já tu zprávu nemám. My jsme se zeptali komise, jestli můžeme tu zprávu získat. Komise řekla ne, nikoli. Teď můžeme komisi sesadit, anebo se radit, jak politicky dál. Ale působit na pana Kesslera, aby nám dal zprávu, která již není v jeho rukou, jak dlouho se s tím eh, chceme ještě zabývat. A druhá eh, věc je, zdali jsme vyšetřovací výbor nebo nejsme. Já myslím, že nejsme vyšetřovací výbor. My jsme pověřeni tím, abychom eh, bděli nad dodržováním rozpočtu a Evropské unie a bojovali proti podvodům. Jestli chcete mít zprávu, tak um, o ní můžeme požádat, domluvíme se s koordinátory, ale pak bychom měli ty věci přenechat vyšetřovacímu eh, výboru a neměli bychom se tvářit, že jsme my uh, designovaným uh, vyšetřovacím výborem. Já, Tak, nyní jsme se dostali do středu velmi napínavé diskuse. Faktem je, že v našem výboru jsme postupovali správně, že jsme v průběž, v průběžně zvažovali jednotlivé kroky. 14. října se dostala ven informace o závěrečné zprávě zprávy. Já jsem byl další den informován telefonicky o odstoupení komisaře Daliho. Ve stejný den pak eh, proběhlo eh, nebo bylo vydáno tiskové prohlášení komise, eh, pak i tisková konference komise, na které jste se vy, pane generální řediteli, zúčastnil a členové výboru Eh, po té, co jste vy sám eh, na tiskové konferenci zaujal stanovisko, vyjádřili názor, že pokud generální ředitel Olafu eh, má možnost přímo informovat tisk, tak, tak by tuto možnost měli mít i um, občany volení poslanci a měli by být také možnost s vámi o věci mluvit. To jsme vám sdělili v neveřejné uh, schůzi a byste nám tenkrát eh, vysvětlil, že závěrečná zpráva je nyní v rukou komise a že Eh, pokud je o odstoupení komisaře Daliho, že jde o politické rozhodnutí, eh, které přísluší předsedovi komise, panu Barosovi a my jsme na základě toho eh, se rozhodli, že požadujeme adekvátní přístup ke zprávě a za druhé, že jsme toho názoru, že předseda komise by měl Eh, skládat účty parlamentu. Já jsem se eh, se svými komentáři zatím eh, zdržoval, ale jsem konec konců členem politické frakce a osobně se domnívám, že v žádném parlamentu na celém světě není možné, aby odstoupil ministr, aniž by premiér přímo voleným poslancům na veřejné eh, schůzi složil účty a vyložil, proč tento ministr odstoupil, proč by tomu mělo být jinak na evropské úrovni, proč si to necháme líbit, proč eh, nám eh, bývalý kancléř Německé spolkové republiky E, může říci, že v jiných zemích parlament e, uskutečňuje e, revoluce a my sami nejsme motorem vývoje my si to nesmíme nechat líbit. My musíme mít právo ptát se, jaké jsou skutečné důvody odstoupení, protože tyto otázky kladou i občané a my ty otázky klást nemůžeme nebo nesmíme, to je problém. A další otázka, která s tím souvisí. Jestliže nám, co by přímo voleným poslancům, jsou informace eh, od jiných institucí eh, eh, pozdržovány nebo zatajovány. Pokud nám nikdo neumožní adekvátní přístup k informacím, pak máme nejenom právo to, informa- to veřejnosti sdělit, ale máme povinnost to sdělit veřejnosti, protože občany Občané a občanky v Evropě mají právo na to, aby jejich poslanci vykonávali kontrolu eh, nad komisí a kontrola bez informovanosti není možná. Tak eh, tolik eh, k otázce jednání a konání výboru. Existují také spekulace, na kterých se já veřejně nehodlám účastnit. Já chci informace nemohu zabránit to, tomu, že jiní poslanci se budou spekulací účastnit, ale na tomto místě klidně řeknu, co jsem eh, řekl na neveřejném setkání s eh, panem Barosem. Já jsem panu předsedovi komise Barosovi řekl, že nejlepším prostředkem proti veškerým eh, spikleneckým teoriím, které zde kolují, je to, aby komise sama zajistila potřebné potřebné Eh, zpřehlednění a vysvětlení. Já myslím, že eh, je k dispozici eh, dostatek mechanismů, které zajistí čistý a solidní postup a současně učiní zadost právům parlamentu a občanům. To je případ Dali, ale o to vlastně nejde na tomto setkání s panem Kesslerem. Pokud jsem to pochopil správně, jde tady o výroky eh, výboru pro dohled na veřejném zasedání 6. listopadu. A tady považuji za smysluplné, že pan Kessler mm, dorazil dnes, aby to objasnil, ale zajisté jste si všimli, že když jde o to, jak mm, postupovat, mm, co by výbor, eh, se poněkud eh, rozlítím. Já jsem se dosud zdržoval Všechno jsem si odsouhlasil s koordinátory. Eh, postupy jsme si dohodli a to jediné, o čem jsem rozhodl, sám, je to, že jsem vyšel vstříc prozbám pana generálního ředitele Kesslera, aby mohl zaujmout stanovisko k těmto věcem na veřejné schůzi. Myslím, že to je znamení kooperace, považuji to za dobře a myslím, že toto je onen eh, veřejný prostor, kde můžete, pane generální řediteli, eh, reagovat na otázky kolegů. Prosím, máte slovo. Thank you. Děkuji, jenom stručně, ale Poskytnu vám tedy určité odpovědi. Jednak v případu Dali, jak jste viděli zde na této schůze, byl jsem mnohem jaksi, skromnější. Chtěl jsem jenom vyjasnit skutečnost, že Olaf, Olaf v tomto případě se držel úplně doslova předpisů, zejména předpisů a pravidel týkajících se dozorčího výboru. Vzhledem k tomu, že v této věci došlo k nedorozumění, bohužel já z toho nechci nikoho vinit, ale eh, jsem tady od toho, abych to tedy objasnil a zopakoval. Dodrželi jsme pravidla a také dohodu, eh, dohody s dozorčím výborem, takže já se nepřeji, bohužel k tomu již došlo a bohužel již eh, já se nepřeji, aby kdokoliv mimo tuto místnost vyvozoval závěr, že Olaf, co si skrýval před dozorčím eh, výborem nebo kolem případu Dali, tak tomu ve skutečnosti vůbec nebylo. Chtěl jsem to jasně uvést. Prosím, odpovědete na naše dotazy. Ano, hned se k tomu dostanu, ale nyní ty výsledky slyšení před měsícem s dozorčím výborem. Eh, na jeho základě někteří členové vašeho výboru a také tisk uváděli, že uváděl věci, ve kterým ke skutečnosti nedošlo. To znamená, že jsem zadržoval informace nebo je nezdostupnil. Doufám, že toto se již vyjasnilo, bohužel až o měsíc později, ale přece jen. Já jsem eh, totiž eh, nechtěl reagovat na tisk nebo zbytečně eh, vydávat tisková prohlášení. Nechtěl jsem živit tuto diskusi tady, ale využil jsem této příležitosti zde vůči vaší instituci vyjasnit tento dílčí aspekt věci. Ale ano, samozřejmě, jen říkám k případu Dali od února do září to nebyl připadalý. Takže ano, všem. Eh, pan ředitel reaguje na eh, poznámky eh, z pléna. Takže k vašemu dotazu a k dotazu paní Gresle, co se dělo od února do září. Jak jsem řekl, znovu to zopakuji, možná podrobněji. Za A, Olaf, můžeme říct si bohužel, nikdy nezavedl žádný postup či pracovní mechanismus mezi Olafem a Subkon. Před mým nástupem o to byly pokusy za mých předchůdců, ale eh, nikdy se to nepovedlo. Takže žádný postup zaveden nebyl, což nikdy nepomáhá. Já jsem právník, ale eh, nejsem zrovna eh, fanatik na procesní záležitosti, nicméně mm, mít nastavené korektní Eh, postupy se pomáhá. Takže navíc eh, k 1. února k 1. únoru jsme měli reorganizaci OLAFu a také nový dozorčí výbor. Pět lidí, kteří se neznali, kteří přišli zvenčí a kteří potřebovali také určitý čas, eh, pokud chcete, abych vám to vysvětlil, potřebovali určitý čas, aby se zorientovali, aby pochopili, jak budou interpretovat svoji roli. Takže oni byli noví, my jsme byli noví, a nebyl zaveden žádný postup. Také eh, tímto částečně zareaguji na dotazy paní Gresle. Nové problémy, říkala paní Gresle, proč eh, vznikly? Vy jste říkala, že vždy eh, byly nějaké problémy mezi LFM a dozorčím výborem v minulosti, nejenom teď s novým výborem, takže jsou tady nové problémy, pokud jsem vás správně pochopil. nové a horší problémy. Dobrá. Část, částečně to mohu vysvětlit tak, doplním tady to, co jsem mi řekl, že Olaf také měl nové žádosti od dozorčího výboru, e, které v minulosti nikdy nepřicházely. Například na bezprostřední přístup ke složkám k dokumentaci. To v minulosti nikdy nepřicházelo do dozorčího výboru. Ne, to není pravda. Eh, eh, předseda upozorňuje, že eh, slova z pléna bez mikrofonu nemohou být překládána. Pan ředitel Olafu, takže dozorčí výbor nikdy v minulosti nežádal přístup k otevřenému případu, k dokumentaci případu, který běží. Takže celé měsíce jsem žádal dozorčí výbor písemně abychom se sešli a nalezli společně nějakou pracovní metodu, eh, nějak se dohodli. Eh, to se podařilo zorganizovat na září. Já jsem za to velmi rád a jsem velmi vděčen panu Timmermansovi a celému dozorčímu výboru. Pracovali jsme na tom společně a nalezli jsme eh, dohodu. A od té doby už problémy nejsou, protože dozorčí výbor se drží této dohody a my také. Je to ten třístupňový, třífázový přístup, který byl Eh, nastaven a vlastně eh, na nás uvalen ze strany EDP, z Evropského inspektora ochrany údajů v roce 2007, kdy tady dozorčí výbor si musí vyžádat eh, přístup a já mu ho udělím. A takto to konsistentně provádíme od září. Do září jsme neměli zaveden žádný postup, přicházely nové druhy žádosti od dozorčího výboru a my jsme byli ve složité právní situaci, protože neseme odpovědnost a já chci nést odpovědnost, eh, nesu odpovědnost, věřím na koncepci odpovědnosti a ve všech a ve všech rovinách, vůči dozorčímu výboru, vůči parlamentu, vůči veřejnému mínění svým způsobem. Takže všechny nástroje eh, principu odpovědnosti uznávám, ale zároveň jsem vázan eh, pravidly předpisy a pravidly kontrolních orgánů, jako je Evropský inspektor ochrany údajů. A nyní, pokud je o přístup k údajům, důležité je, že to funguje. Dozorčí výbor dostal vše, dostává vše, co si vyžádá, protože se řídí této dohody, které jsme se dobrali. Dodržuje postup, který naprosto v souhlase s nařízením o ochraně údajů a také naprosto v souladu se stanoviskem Evropského inspektora ochrany údajů ohledně dozorčího výboru OLAFu z roku 2007, což jsme bohužel tedy neměli do září. Nyní už to tady všechno funguje, to si myslím, že je nejdůležitější. Dále odpověď na vaše dotazy. Ano, paní Gressle, také paní Ayala Sander. Zda jste měli možnost seznámit se svými odpověďmi, to je vaše interní záležitost, tomu nemohu říct si nic. A mimochodem, eh, vy jste to vyžádali, vy to vyžádáváte od komise, komise pak eh, to předá mě a eh, předá mi tady část dotazů, které se týkaly OLAFu. Já jsem poté předala se odpovědi komise a vím, že ta vám všechny má odpovědi předala. Opět věříme na politickou odpověd, na odpovědnost. Eh, a neseme odpovědnost, ale jsme vázáni předpisy, zákony. Já nemohu postupovat tak, jak se mi zlíbí. Jsem vázán předpisy a v některých případech jsem nemohl odpovědět na dotazy, protože se týkaly obsahu vyšetřování. A já nemám možnost na takové dotazy odpovídat. Tak a ještě ten tlak. Ještě jednou já tady chci rozptýlit eh, tu mlhu, to nedorozumění, či zabránit eh, jejich vzniku. Já jsem nebyl pod žádným tlakem nebo instrukcemi, jak se objevilo eh, v některých dotazech, které mi přišly. Nikdo na mě nevyvíjel žádný tlak. Já jsem nezmiňoval problém tlaku tisku. Ale vy jste řekl právě, že ty tiskové zprávy představily tlak. To si nepamatuji, že bych že bych zmiňoval tlak na tiskové konferenci. Možná jsem to řekl na vaší schůzi ve Štrasburku, schůze vašeho výboru, ale eh, tlak celé situace mě přiměl, abych tedy po uzavření vyšetřování a po rezignaci komisaře, tak poté tedy mě ten tlak přivedl k tomu, abych eh, tuto zprávu naléhavě předal malckému, malckým soudům. E, nešlo ovšem, e, šlo o tlak situace, nešlo o tlak e, nikoho konkrétního. Pouze o tlak situace, která se žádala rychlý postup a rychlé předání případu. Děkuji mnohokrát, kolegové, říká předseda. A, a, ředitel Olafou bez mikrofonu. Eh, předseda, nyní už nám končí tlumočení, eh, musíme dokončit schůzi. Mám zde ještě dva kolegy na seznamu, paní Andrea Senovou a pana Gajera. Takže vás poprosím, abychom pokračovali v angličtině už není pouze ještě pět minut. Ne, ne, já jsem ten, kdo uzavírá schůze a teď ještě dávám na, jedno, na jednu minutu slovo paní Andrasenové. Thank you.